<coughs> Vážení kolegové, dámy a pánové, zahajuji zasedání. Nejdříve pár oznámení. E, finština, danština, slovenština, polština, e, maďarština e, se dnes netlumočí. Máte před sebou program, pokud se nám nikdo nehlásí, tak mám za to, že je přijat Ano, pan předseda má zapnutý mikrofon, tedy nemusí se bát, že by ho tlumočníci neslyšeli. hardware. It's now, now, now it's, it's functioning. <clears throat> <clears throat> Uh, tedy toto zasedání bude dnes živě přenášeno a další oznámení 9. února 2009 budeme mít společně s AFETem workshop o kyberbezpečnosti tam e, se jedná o případný dotaz na radu a na komisi. Chtěl by někdo něco k tomu říci? Já se domnívám, že je velice důležité, abychom ještě před koncem legislativního období e, zaujali stanovisko právě k té kybernetické bezpečnosti a zejména e, tady pan komise na nás tlačila a myslím si, že je to výborná možnost se k tomu vyjádřit a případně i by mohlo být výsledkem nějaké usnesení tohoto stanoviska. Pak 10. února 2009 se budeme zabývat doporučení paní Ber o nešíření a e, jaderné energii. Tam budeme mít pana Solánu, který se bude e, účastnit tohoto zasedání o nešíření. A nyní k tématu dnešního dne. Dnes se chceme zabývat bojem proti terorismu. Jedná se o politickou otázku a boj proti terorismu je jedním z hlavních ohrožení eh, evropského prostoru. Tady mám koordinátoru pro boj proti terorismu, pana Žilde Kerchové, ten je tady mezi námi. Pak tady máme dva představitele Interpolu, pana Piera Roylanda a zvláštního pověřence pro Interpol při Evropské unii a pan Vasileo Stelofilopoulos, specialista pro boj proti terorismu Útvar veřejné bezpečnosti a boje proti terorismu. Rovněž bych tady chtěl uvést, že máme kolegy z Libe a z podvýboru pro lidská práva,

přivítat, jsou rovněž mezi námi, jak už jsem řekl, terorismus je jedním z hlavních eh, ohrožení Evropské unie a členských států a boj s terorismem se musí konat eh, za předpokladu, že jsme schopni zhromažďovat informace o terorismu a předcházet eh, jakékoliv teroristické aktivitě, než bude zorganizována případně provedena. Proto je nezbytné, abychom koordinovali spolupráci mezi všemi všemi orgány, jež se zabývají zhromažďováním dat, případně institucemi v rámci Evropské unie, ale rovněž NATO, Interpol a orgány jednotlivých států. E, tady proto žádáme, e, aby e, to probíhalo co nejlépe, aby byli občany chráněni proti teroristickým útokům. Proto jsem tady pozval rovněž koordinátora Evropské unie a Interpol, aby nám vysvětlili, jak tyto dvě instituce spolupracují a jak si vyměňují informaci. Rovněž bych bych mě zajímalo, jakým způsobem se informace zhromažďují a konkrétně, jak Evropská unie, Interpol a jiné organizace si počínají, aby, z, aby byli schopni e, se zbavit teroristických cítí a je z, zbavit jejich účinnosti. Děkuji, pane e, předsedo. Mm, jsem velice rád, že mám tu možnost se tady vyjádřit. Dáváte mi 10-15 minut? Ano, v tom případě se budu snažit velice rychle vám dát takový celkový přehled různých prvků, jež se objevily v mé poslední zprávě Radě Evropské unii. A budu právě mluvit o vztazích Interpolu s jinými organizacemi a výměnou informací. Máte to v tom sborníku. Ta zpráva byla sepsána asi před půl rokem a doslova eh, vám poskytuje velice dobrý výčet našich aktivit. Rovněž je tam eh, dokument, jež je takovým základem eh, diskuse. První věc se týká výměny informací. A bohužel nyní nám zmizel mikrofon. Děkuji. Tedy od 11. září eh, pracujeme velice intenzivně a zároveň rovněž po útocích eh, v Madridu mluvíme o principech výměny a ukládání policejních informací a jakým způsobem se to dá realizovat v praxi. Za prvé, síť datová síť eh, mezi členskými státy, kde bude ukládán genetický materiál a otisky prsty. To, eh, prstů. To je výsledkem eh, úmluvy z Prüm. Rovněž se snažíme sestavit databázi ukradených a ztracených pasů. Tam rovněž se Interpol angažoval. A když se objeví druhá generace SIS, tak budeme schopni ověřit kdekoliv na území Evropské unie, zda je někdo pravý vlastník svého pasu, anebo zda ten pas je ukradený, případně ztracený. A hlavní téze eh, a nejdůležitější téze v mé práci eh, spočívá v tom, že musíme vypracovat dlouhodobou strategii, jež se bude týkat zhromažďování eh, a sdílení informací. Já se často účastním zasedání výboru LIBE a ten pocit, který mám z těch zasedání, je, že zatím se nepodařilo sestavit takovou celkovou komplexní vizi a představu, jakým způsobem nakládáme s těmi informacemi, jež sdílíme. Ano, děje už se mnoho důležitého. Ehm, máme mnoho iniciativ, ale snad to ještě není efektivní. Jakým způsobem nastavíme například mantinely eh, tohoto cvičení? Přece nechceme ode všech zhromažďovat cokoliv a vše jde o to, že bychom měli shromažďovat to, co je pro nás nutné a potřebné, protože naším cílem je zároveň chránit soukromí občanů a jejich soukromé údaje. Tedy musíme si nejdříve říci, jaké jsou naše potřeby a zároveň musíme mít vizi a strategii, která nám určí určité mantinely toho, e, kam až chceme zajít, což nám umožní zrychlit a postupovat účinněji a zároveň ujistit naše občany o tom, že nebudeme zasahovat přes příliš do jejich soukromí. Existují ještě i jiné projekty, já se nebudu věnovat eh, těm projektům podrobně, ale jde například o eh, legislativní akty, jež eh, už vešly v platnost v roce 2005, které ukládají povinnost určitým orgánům informovat Europol a Eurojust. Na základě těchto informací se pak mohou rozjíždět určité projekty. Snažíme se rovněž nějakým způsobem združit a kategorizovat finanční zdroje, které nám umožní zkoumat internet. To je ten projekt takzvaný Check the Web, jak se mu říká v Německu. A tam se snažíme eh, zasahovat eh, dostatečně včas, abychom zamezili radikalizaci určitých eh, společenských vrstev. Další aspekt naší činnosti, a to je moje druhá priorita, spočívá v tom, že se snažíme um, předcházet radikalizaci a náboru lidí do těchto teroristických organizací. Je to technicky velice složitá záležitost a rovněž eh, způsob provádění není, není eh, lehký, protože jakým způsobem můžeme sledovat myšlenkové procesy a jakoby předcházet někomu, než něco udělá. Já jsem se snažil k tomu vypracovat úplně nový přístup a jsem velice rád, že už vidíme první výsledky. Je to vlastně velice jednoduchá věc. Snažíme se identifikovat ty členské státy, které mají už zkušenosti, anebo u nich se už odehrály re- relevantní um, akce nebo události se s námi dělí o strategii a e, pomůžou nám sestavit celoevropský program. Já jsem už mluvil se e, šesti členskými státy a nyní, když jsem se e, pohovořil s Belgičany, tak jich mám sedm. Čili sestavíme takový seznam doporučených postupů, osvědčených postupů a budeme je distribuovat ostatním členským státům. Jde o nejlepší způsob, jakým způsobem například dohlížíme na přenos informací internetem, Snažíme se zjistit, jak nejlepším způsobem policejně sledovat eh, jakékoliv aktivity na té nejnižší úrovni a rovněž jakým způsobem jsme schopni rychle přenášet policejní informace, pokud se už opravdu něco třeba i malého děje a nakonec propojit patřičné orgány, aby byly schopny se vzájemně informovat. Já jsem byl na takovém semináři kom- výboru regionu a jsem přesvědčen, že tady se musí více odehrávat na regionální úrovni a tam právě pracujeme v Nizozemsku a v, Bel- v Dánsku nad otázkou deradikalizace, čili e, boje s radikalizací. Já se pak dostanu k Guantanamo a ještě o tom pohovořím. Španělsko si vzalo na svá bedra práci kde se snaží sledovat školení imamů a náboženských vůdců. Tady se opravdu máme co učit od sebe navzájem. Tady ještě je mnohé, co se musí udělat. Existují i země, kde je velice striktní oddělení ehm, kostela nebo církve a státu. Tedy tam se musí postupovat trochu jinak, ale probíhají například školení v mešitách a ve vězeních a my o nich musíme vědět. Další záležitost, kterou bych chtěl sestavit. Totiž, jakým způsobem zkusíme vše uspořádat do nějakého logického sledu, do logického příběhu. Totiž, my bychom měli mít stejně profesionální přístup k tomu, abychom si vypracovali určitý přesvědčivý příběh a argument jako Al-Qaida a jiné teroristické organizace například v Afganistánu. Totiž Německo například nedávno zjistilo, že Al-Qaida dala na eh, web, na internet video a na něm jsou titulky v různých světových jazycích odborníci se v současné době snaží zjistit, jaký vliv v praxi Al-Qaida má a právě například na mezinárodní debatu o těchto otázkách. Všichni si uvědomí, že Al-Qaida postupuje velice profesionálně a velice odborným a mm, kvalifikovaným, zasvěceným způsobem využívá moderní technologie, například internetu, video a tak dále. Já si myslím, že právě ta otázka eh, toho, té debaty, té světové diskuse, která probíhá, je zásadní. Například, eh, když se podíváme na ankety eh, výzkumy veřejného mínění mm, v souvislosti s útokem na gazu nebo těsně před, zjištíme, že podpora Bin Ladenovi a jiným vůdcům těchto organizací klesá. E, není divu, protože to jsou přece lidé, jež jsou rozpoznáváni jako škodliví teroristy, ale když se podíváte na YouTube, na tento portál a to, co tam umístují sami e, muslimové, tak i oni kritizují to, co dělá Bin Laden. Například e, doktor Alfader a jiní kazatelé to jsou osoby, jednotlivci, kteří například odsoudili to, že se islámská víra stala takovým rukojmím teroristů. Tedy je tady i názor, který jde správným směrem, který je velice relevantní pro tento výbor. Eh, Máme tady samozřejmě ještě e, Spojené národy. Oni rovněž dělají hodně důležitého. Já tady do toho teď nebudu zacházet, ale já jsem se snažil být přítomen všude, kde to bylo důležité a rovněž pomáhat e, v vypracování globální pra e, strategie. Máme tady dvě hlavní priority. Sahel a Pakistan. Rovněž Evropská rada je vidí jako dva hlavní regiony světa, které jsou nejrelevantnější pro vnitřní bezpečí. Sahel, uvědomujete si, tam je právě důležitá, eh, důležité sledovat růst al kaidy právě v islámském Magrebu a zaměřit se na obyvatelstvo tam, eh, právě na ty zájmové skupiny uvědomit jim, o co vlastně jde, abychom i my tam byli přítomní. A velká otázka je, jaké je tam propojení s Evropou, jaká je vazba na určité Evropany, eh, například logistická podpora z Evropy, zda tam neteče. Jinak, teroristické ohrožení je i fáze, v níž například se pašují drogy a peníze z drog, které přicházejí do Evropské unie, Eh, drogy cestují například Guinea-Bissau z Mauritány do Evropy. Rovněž se pašují lidé, eh, zboží, cigarety a tak dále. Kromě toho máme ještě rebeli Tuaregu a mm, vzestup, sice pomalý vzestup, ale radikálního islámu. To jsou právě různé malé skupinky z různých částí světa. A to je důvod, proč se snažím v současné době spolupracovat s kolegy z komise, abych připravil soustavnou strategii, která se zamyslí jednak nad bezpečností, nad otázkou našeho bezpečí, ale rovněž nad otázkami budoucího vývoje. Čili ne pouze současné bezpečí, ale rovněž bezpečí jako takové, a vím, že je to citlivá otázka, ale je to stále relevantnější a stále více členských států se musí zamyslet nad následovným. Jakým způsobem můžeme rozložit ty, um, ty akcenty, to, na co se budeme soustředovat. A pak Pakistán. Já jsem byl v Pakistánu před desíti dny. A viděl jsem, jak Pakistán je připraven a ochoten bojovat s Evropskou unii v boji proti terorismu a za druhé, jak reaguje na bombajské útoky, jak e, se tam k tomu staví e, policie a jak vidí tyto problém jako velký problém. A tato návštěva potvrdila za prvé potřebu pomáhat e, Pakistánu a pomáhat mu co nejdříve a dále ukázala, že to je vážný bezpečnostní problém nejenom na západní straně, blízko Afghánistánu, kde je obrovský masivní odboj, kde je sektářský terorismus, šítové proti sunitům a možná ještě problematičtější je to v Panžábu, kde je ta elity a džehudíni, eh, kteří jsou daleko více propojeni napojeni na al a plánování útoků, v tomto případě v Indii, konkrétně v Bombeji. A z této návštěvy jsem eh, zjistil, jak významnou roli může Evropská unie hrát Pakistánu. Imič Evropské unie je tam vynikající, byli jsme aktivní ve volbách, poslali jsme tam pozorovatelskou misi a zjistili jsme, že ta jejich demokratická vláda potřebuje eh, politickou podporu a také ekonomickou podporu a podporu v oblasti eh, bezpečnosti. To je situace, která je nyní odlišná, liší se od toho, co tam zjistil můj předchůdce, když tam byl před třemi lety. A je třeba přijít od vojenského přístupu k přístupu vynucování práva. Máme tam tisíc vojáků, ale ti nemohou vyřešit ten problém. E, oni nemohou vyřešit problém mm, Eh, odboje, eh, tam je potřeba přijít k tomu boji, k, to, k tomu eh, přístupu vynucování práva. Je třeba přesně stanovit, co můžeme udělat, jak lze zlepšit různé oblasti jejich života. Je tam spousta problémů, které jsou závažné. Eh, je problém, jak dostat eh, zločince před soud. Většina teroristů, kteří loni byli zatčeni, byli propuštěni, protože byl nedostatek důkazů. Takže ještě později mohu pohovořit o aspektech justice a bezpečnosti. To nelze přehlížet samozřejmě. Je třeba sledovat eh, rozvojovou pomoc pro eh, Pakistan a prevence samozřejmě, prevence radikalizace, jak můžeme eh, pomoci médiím, to je taky velmi důležitý prvek. A nakonec naši důležití významní partneři, američtí eh, partneři. Je tam eh, po volbách nová vláda a vláda se, tato vláda se rozhodla zavřít Guantánamo eh, takže přešli taky od vojenského paradigmatu k tomu paradigmatu vynucování práva, které se blíží evropskému pojetí. Víte, že Rada pro která zasedala minulé pondělí, stanovila, že Evropská unie může pomoci Američanům při uzavření eh, Guantanama. Byla to jenom taková neformální diskuse při obědě, ale konsensus byl takový, že bychom měli zjišťovat, jaké možnosti máme a jak můžeme kolektivně odpovědět. Takže tedy to je proces, který se týká přijetí eh, některých vězňů, záleží samozřejmě na na svrchovaném rozhodnutí jednotlivých členských států, ale odpověď by měla být eh, kolektivní pokud jde o e, přijetí 13 palestinců, tak to přijetí bylo e, kolektivní e, tohoto rozhodnutí, ale teď záleží samozřejmě na jednotlivých členských státech. E, Eh, mimo Evropu je spousta eh, zadržených lidí, kteří mm, mohou být posláni domů a eh, k ním, na ně potřebujeme, pro ně potřebujeme rehabilitační programy, programy, kdyby se znovu zapojili do života a to je i úkol pro české předsednictví. Výbor pro obranu a bezpečnost. A teď vidím, že velmi jsem překročil čas, který mi byl přidělen. Pokud jde ale o strategii Evropské unie v oblasti ochrany kritických infrastruktur a výbušnin, zde máme Evropský akční plán, který implementujeme a dále hrozba CBRN Moje kolegyně Janela se o tom taky zmiňovala. V Praze bude seminář, kde se o tom bude mluvit dnes a zítra. Tak eh, zde prezentujeme vlastně první prvky celé toho, toho balíku politického, který eh, se bude eh, proje, který bude předložen v červnu. Už máme první prvky tohoto boje proti hrozbám CBRN. A potom ESRIF, to je fórum, které bylo vytvořeno komisí pro eh, bezpečnostní otázky, pro bezpečnostní výzkum, tak eh, tento ESRIF eh, na konci své práce předkládá zprávu a pokud jde o SDP, tak jsem zjišťuji, co dále lze udělat, pokud jde o SDP operace a potom sledujeme otevřené datové zdroje, kde členským státům mm, poskytujeme eh, znalosti a dohled. Dohled dále, dohled nad eh, moři je další prvek, kterému se věnujeme. To je, pane předsedo, z mé strany všechno. Děkuji vám. Děkuji vám za eh, tuto zajímavou zprávu. A první otázku bych rád položil já sám. Týká se teroristických táborů, teroristických výcvikových táborů. Jsem informován, že v Afghánistánu eh, byl tento, byly tyto tábory zničeny, ale v Pakistánu byly znovu vybudovány. Eh, a chtěl bych se zeptat, jaký potenciál mají pro výcvik a co se stane, když se tam vrací, jaké právní situace v jednotlivých státech, jaké státy se účastní, nebo když se státy účastní výcviku teroristů, je to už trestný čin a e, ve kterých zemích to není trestný čin. Takže to je moje první otázka. A další otázku má pan Dimitra Kopulos. Děkuji vám, pane předsedo. V první řadě bych rád poblahopřál panu Dekerchové za prezentaci, eh, k prezentaci a eh, mám otázky jenom v titulcích, abych byl co nejstručnější. Takže první titulek je zpravodajství a získávání informací. Takže eh, jaký je vztah se spravodajskými eh, informacemi a eh, k venkov a s, s, s vnějšími eh, jednotkami nebo organizacemi, které sbírají informace o teroristech. Další, kybernetický zločin. Zde, jaký je jeho vztah terorismu. A třetí titulek. Vztah mezi terorismem a organizovaným zločinem, především v oblasti nákupu zbraní. A poslední titulek. Mezinárodní vztahy v uvozovkách teroristických organizací mezi sebou. Děkuji vám. Děkuji vám a eh, můžeme odpovědět, prosím. Vaše první otázka je otázka, na kterou se ptám já sám a položil jsem ji v Pakistánu mnoha let lidem, které jsem navštívil. Stále roste eh, obava, pokud jde o spravodajství. Já čísla nemám ale je stále větší počet lidí, kteří jdou do, jedou do Pakistánu na výcvik kteří tam jsou v madrasách nebo e, ve výcvikových táborech. Pokud si vzpomínám, poslední e, za, posledního zatčeného a uvězněného e, v prosinci v Belgii, tak to byli právě lidé z Pakistánu. Takže sledujeme tamní vývoj. Před pěti lety eh, byla hrozba, no přicházela hrozba do kontinentální Evropy, především z Afriky a eh, eh, z Pakistánu do Spojeného království a to teď už ale není pravda. Samozřejmě víte, že legislativ, v naší legislativě se eh, rozšířil pojem terorismus nebo definice terorismu i na výcvik, ale jde o eh, výcvik, čili o vlastně tu vlastní výuku. Nejde o to, že někdo je ve výcvikovém táboře. Myslím si, že tady máme velmi konkrétní trestný čin Eh, to, eh, který spočívá v tom, že někdo se účastní výcviku ve výcvikovém táboře někde, o tom budeme hovořit ještě později. Eh, dále pakistánští šéfové policie a zpravodajských služeb monitorují tok lidí, v tom skutečně jsou dobří, dělají to dobře a my chápeme, že sledují, zda, e, že e, to monitorují, pokud je e, nebezpečí nebo pokud jde o trestné činy. Nemohou samozřejmě monitorovat veškerý tok lidí. A když máme tu definici v trestní oblasti, která to pokrývá, je to relevantní. A právě o této definici rozšířené uvažuje Německo a to je zcela relevantní. Není to samozřejmě snadné, protože když máte takovýto trestný čin, tak musíte mít důkazy. A není snadné získat silné důkazy, kdy o tom, eh, kdy, v případě, že eh, někdo jde do zahraničí a eh, studuje tam v madrase, protože to ještě neprokážete, že tam se připravuje na, jako terorista. Dále, zpravodajské informace samozřejmě. Já nejsem úplně nejlepší osoba, která může odpovědět, na otázku týkající se spolupráce členských států a e, tře- spolupráce se třetími státy. Je, Liban- je Lisabonská smlouva, kde je toto zdůrazněno, protože tam se vlastně opakuje to, co je v současných zprávách. Hovoří se o vnitřní bezpečnosti a hovoří se tam o e, solidní e, odpovědnosti nebo pevné odpovědnosti za národní bezpečnost. Měl jsem příležitost se účastnit některých zasedání a shodli jsme se, že ta spolupráce je dobrá. Ptal jsem se eh, pakistánských šéfů eh, různých eh, vojenské rozvědky, civilní rozvědky a oni v tomto smyslu pracují. Samozřejmě je třeba eh, to ještě rozvinout, ale kvalitně spolupracují s mnoha členskými státy členské Evropské unie, ne se všemi, ale s mnoha. A kybernetický zločin. Sledovali jsme kyberzločin, kybernetický zločin a kybernetický terorismus. Eh, legislativa eh, považuje eh, tyto činy za trestné ve všech 27 členských státech, ale nebyla stanovena ještě společná platforma na úrovni Europolu, ale je ta tendence, bude tomu tak, takže se budou centralizovat všechny informace z jednotlivých členských států na úrovni Europolu. V úvodu jste se zmínil o kybernetickém zločinu a případu eh, Estonska, který využil eh, internetu jako zbraň, které využilo internetu jako zbraň. Fakt je, že určitě se internet bude používat čím dál tím více jako zbraň. Internet a šíření zbraní, to je e, relevantní otázka, především když se podíváme na to, co se děje v Sahelu. Jsou různé skupiny, které mezi sebou spolupracují a byla by eh, dlouhá diskuse, jak jsou mezi sebou eh, propojeny Akim a al qaida v jiných oblastech, jak eh, zda obchodují se zbraněmi, existují různá uspůsobení a každopádně mezi nimi propojení je. A spolupráce mezi mezinárodními organizacemi, jak byla ta otázka? Nespolupráce mezi teroristickými skupinami. Zde záleží na jednotlivém místě na světě je velmi těžké na tu otázku obecně odpovědět. Když si vezmeme Pakistan, tak tam ten obrázek je velmi eh, různorodý, protože tam je například eh, eh, etnická mm, eh, nenávist tam paštůni a potom tam máme šíty proti sunitům, část paštunů podporuje Al-Kaidu, Al-Qaida je tam organizace stále velmi silná a inspiruje tamní eh, mm, síly, tamní organizace a pak tam jsou další skupiny jako elity nebo džeudy a je propojení mezi nimi, ale ne příliš velké. Samozřejmě zde bychom mohli začít obsáhlou diskusi o tom. Hlavní hrozba pro Evropskou unii je spojená s Al-Qaidou s takovým tím jádrem Al-Kaidy, která v podstatě franšízovala další organizace, například Al-Kaidu v islámském Magredu, Magrebu a existují konkrétní propojení na e, konkrétní sítě, je například propojení na PKK, jsou aktivní organizace, které sbírají peníze v Evropě, takže je určitý politický balíček, eh, který se týká posílení PKK v Evropě. Hrají totiž eh, velmi negativní úlohu v útocích eh, v Iráku, takže je třeba se podívat na to, jak to vypadá v různých částech světa jednotlivě. Děkuji tady a navrhl bych, abychom ještě uvedli další dva řečníky a další kolo otázek by už směřovalo ke všem třem, protože bohužel máme pouze čas do půl jedenáce, takže musíme se trochu omezit. Takže prosím pana Rojlanda, aby si vzal slovo. Děkuji, pane předsedo. Mesdames et messieurs, euh, je voudrais tout d'abord remercier... Takže vážení poslanci, dámy a pánové, já bych chtěl nejdříve ze všeho poděkovat podvýboru pro výbora bezpečnost za to, že jsem poprvé přizvali Interpol na jedno z vašich zasedání. Já sám jsem tady jakožto zvláštní zástupce v Bruselu už 6 měsíců, takže budu mít trochu více času, abych vám vysvětlil, jaké máme možnosti. Chtěl bych začít tím, že řeknu, že generální tajemník Interpolu nedávno navštívil po těch atentátech Bombaj Pakistán a Indii, aby znovu ohodnotil možnosti mezinárodní policejní spolupráce v oblasti terorismu. Vrátil se s tím, že policejní složky tohoto regionu rozhodně chtějí posílit mezinárodní policejní spolupráci aby mohli bojovat eh, proti problémům v tomto regionu. Pokud chcete posílit mezinárodní policejní spolupráci, tak je k tomu jen jediný způsob. Musí se vylepšit informační pole. Takže strategie Interpolu je posilovat mezinárodní výměnu informací, což je věc, která už ostatně probíhá do jisté míry s Evropskou unii. A zároveň také velice důležitá část naší strategie je posílit ochranu práv jedinců, ochranu osobních údajů a tak dále. Takže my se snažíme tyhle dvě věci zkombinovat. Já bych teď předal slovo panu Pulosovi, který přijel z Lyonu a který je jedním z našich odborníků v oblasti terorismu a který by nám tedy mohl říct, jak vnímá možnosti Interpolu v boji proti terorismu. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Děkuji, pane, před, před, pane předsedo. Dobré ráno, vážení pánové. Já se jmenuji Vasilios Theophilopoulos a jsem eh, členem pod oddělení pro veřejnou bezpečnost a terorismus od jara 2007. Já se zabývám aktivitami skupiny pro boj s terorismem v oblasti Evropy. Jsem manažerem projektu eh, Nexus. A ve své prezentaci budu mluvit o proaktivním a preemptivním přístupu Interpolu k mezinárodnímu zločinu s tím, že se budu soustředit na nástroje Interpolu proti teroristům, zpravodajství, sbírání informací a sdílení informací. Ještě než udělám tohle, tak mi dovolte, abych velmi stručně uvedl naše aktivity. Podle článku 2 se snažíme co nejlépe podpořit vzájemnou spolupráci mezi všemi policejními úřady v rámci limitů legislativy jednotlivých zemí a také v duchu unilaterální deklarace o lidských právech. Také se snažíme rozvinout veškeré instituce, které by mohly nějak přispět eh, k bojování se zločinem. Interpol identifikoval čtyři hlavní funkce. Poskytujeme bezpečné komunikační služby, aby policie mohla informace dostat ve skutečném čase. Také se snažíme poskytovat eh, databáze a operativní databáze pro policii. Podporujeme policii a zajišťujeme také školení. Je velice důležité, aby všechny členské státy znaly článek 3 naší ústavy, kde se říká, že roli Interpolu není jakkoliv intervenovat v jakýchkoliv aktivitách politických, eh, vojenských nebo náboženských nebo rasových. Interpol se snaží zjednodušit mezinárodní policejní spolupráci, a to i tam, kde neexistují diplomatické vztahy mezi jednotlivými zeměmi. Interpol také poskytuje regionální podporu, podporu pro své země skrze regionální oblasti máme eh, styčné kanceláře, máme kontaktní místa a máme také kanceláře eh, v New Yorku, v Bruselu a na dalších místech. Na začátku roku 2003 jsme eh, začali s novou komunikační sítí, která v současné době spojuje 187 členských států Interpolu. Naše organizace nikdy předtím nedokázala propojit tak vysoký počet zemí a zajistit eh, pro tyto země bezpečný přenos informací a údajů. Tady máme eh, navýšení počtu uživatelů této sítě, což jasně ukazuje, že je dobrá, bezpečná, globální a účinná. Z těchto důvodů se Interpol snaží zajistit svým členským zemím, aby měli přístup ke všem policejním složkám všude na letištích i v přístavech, aby předávání informací probíhalo ve skutečném čase. Přes 49 tisíc mezinárodních uprchlíků je zaznamenáno v naší databázi za rok 2004. Vidíte další statistiky z našich databází a všechny tyto faktory eh, vedly k navýšení zadržení zločinců, které máme v databázi Interpolu. Je to přes 1200 na rok 2007 a přes 5,5 tisíc v roce 2008. Kradené cestovní dokumenty. Tady máme tedy graf k ním v roce 2008 to bylo přes 16 milionů dat a jednalo se o různé cestovní dokumenty, víza, námořní knížky a tak dále. A neustále je tato naše statistika updateována. Sítě je stále více neužívána. V roce 2006 tady vidíte zhruba milion, kdežto eh, v roce 2007 20 milionů a 75 milionů v roce 2008. A důsledkem toho se nám daří zadržovat a nacházet stále více ukradených dokumentů. V roce 2006 to bylo přes 2,5 tisíce, v roce 2007 se to navýšilo na 6 tisíc a v roce 2008 více než 14 500. Co se týká systému podávání hlášení Interpolu, tak podle požadavku státu internet eh, upozorňuje na uprchlíky nebo podezřelé teroristy a nebezpečné zločince elektronickou cestou. Máme šest různých druhů upozornění, používáme pro ně různé barvy. A máme také zvláštní bezpečnostní radu mezi Interpolem a OSN, k tomu se ještě vrátíme. Co se týká zvláštního ředitelství pro analýzu, já se teď budu soustředit na terorismus a na naše nástroje proti terorismu. Tady vidíte, jaká je struktura našeho oddělení. Máme 52 pododdělení pro například drogy, finanční eh, kriminalitu, obchody s lidskými bytostmi, korupci a tak dále. Potom také máme program, který spadá pod eh, oddělení pro veřejnou bezpečnost a, bez, a terorismus. Máme různé rezorty a máme pracovní skupiny, které se účastní na terorismus, na bioterorismus, na environmentální zločiny a podobně. Boj proti terorismu je prioritní otázkou v září 2002 jsme vytvořili pracovní skupinu, která by měla podporovat členské země v jejich eh, šetřeních. Máme regionálně zaměřené projekty. Projekt Nexus například pokrývá Evropu, pak máme Kalkan pro střední Asii, Blízký východ pro Blízký východ, eh, Baobab pro africké země, Pacifik pro jeho východní Asii a Tichomořské ostrovy a projekt Amazon, který se týká centrální a Latinské Ameriky. Manažeři těchto projektů jsou lidé se zkušenostmi v oblasti terorismu, Hlavní cíle pracovních skupin jsou identifikovat aktivní teroristické skupiny a jejich členy sbírat informace a analyticky podporovat členské státy Interpolu a navíc také zvyšovat kapacitu našich členských států bojovat s terorismem a organizovaným zločinem. A proto to máme své kontaktní důstojníky ve členských zemích. Je velice důležité dále rozvíjet tuto síť a chtěli bychom, aby se naši důstojníci i nadále zabývali veškerými otázkami v této oblasti, vyměňovali se informace účinným a rychlým způsobem, protože tímto způsobem můžeme rozvinout eh, vztahy, které budou přínosné pro nás, pro všechny. Vybudovali jsme si kontaktní místa ve 114 členských zemích. Jak vidíte, jejich počet se neustále zvyšuje. Až na počet 2001 v roce 2008, což znamená výrazné navýšení při implementaci naší sítě. Jeden z našich hlavních nástrojů jsou naše webové stránky, které jsou důvěrné a které obsahují veškeré informace o pracovních jednáních a tak dále. Uživatelé se na tyto stránky mohou dostat eh, skrze heslo. V říjnu 2004 jsme otevřeli kanceláře Interpolu v OSN v New Yorku, abychom zajistili blízkou spolupráci s Radou bezpečnosti a s jejími výbory, které se účastní boje proti terorismu. Interpol se zabývá otázkami jedinců, kteří patří do al qaidy a Talibánu, tak jak jsou eh, v dokumentu 1256. Interpol také rozvinul různé databáze, které mají členským státům pomáhat při hledání teroristů tím, že jim budou poskytovat nutné informace pro identifikaci a zadržení těchto osob. Jak vidíte, máme různé databáze, kradené cestovní dokumenty, DNA, otisky prstů, kradená vozidla a tak dále. Náš boj proti terorismu nám umožnil pětkrát zvýšit počet eh, jedinců podezřelých z terorismu v našich databázích. Tady vidíte na grafu počet lidí, které, kteří byli podezíráni do roku 2008. Já vám bohužel nemohu dát moc detailů, protože to šetření je zatím ještě otevřené. Zahájili ho italské úřady vyšetřovali teroristickou jednotku s mezinárodními kontakty a došlo k 18 zatčením. A milánské úřady vydali další zatykače na 20 lidí. My jsme všechny tyto lidi prověřili v našich databázích a zjistili jsme, že někteří z nich už byli předmětem hlášení Interpolu ve Spojených státech a také jsme poskytli italským úřadům další informace o některých z těchto osob. Členské státy takto získaly další informace o těch podezřelých osobách, jako například otisky prstů, což napomohlo jejich zatčení policií v několika členských zemích. Využili jsme tedy různé další prostředky, abychom podpořili členské státy, například po přírodních katastrofách nebo teroristických útocích eh, během nějaké důležité události. Od roku 2002 generální sekretariát s podporou členských států sestavil několik týmů, která vyslala do zemí, které byly cílem teroristického útoku. Je k tomu ovšem třeba vyslat žádost a schválení země, která žádá o pomoc. Navíc eh, Interpol nemůže zaujmout místo národních úřadů nebo policejních složek, spíše jim asistuje, pomáhá. V roce 2004 jsme s grantem ze Sloan Foundation začali program pro prevenci bioterorismu. Cílem je vybudovat národní kapacity pro boj s bioterorismem. Tento program byl oficiálně zahájen v roce 2005. Byla uspořádána konference k této otázce které se účastnilo více než 500 delegátů se zástupci eh, z policejních složek, akademických komunit a mezinárodních nevládních organizací. Tento program proběhne ve dvou fázích. Za prvé je třeba provádět osvětu co se bioterorismu týče ve členských zemích. A potom je tam ještě konkrétnější školení. Interpol zorganizoval pět workshopů a další workshopy v jednotlivých regionech. Příští má proběhnout eh, v Jižní Americe v březnu. Deset zemí z amerického regionu bylo pozváno na tento workshop. Jde tam o to pozvat mezinárodní odborníky, aby si mohli vyměnit expertízu, zajistit eh, lepší regionální spolupráci a komunikaci a také doporučit eh, právní opatření. Interpol také zorganizoval dvě další školení o tom, jak identifikovat případnou přípravu teroristického útoku a jak reagovat. Jde tam o zhodnocení národní kapacity pro prevenci bioterorismu, zjištění, jaké zdroje jsou pro boj s bioterorismem a také pro zjištění, zda už byla naše doporučení implementována. Toho se účastnili členové národních vlád a členové policejních složek. Potom tady máme program, který má pomáhat členským státům získávat informace Jde tam o využívání různých nástrojů, které dává k dispozici Interpol. V roce 2008 jsme vytvořili naše referenční tabulky. Tabulky se střelnými zbraněmi, které nám umožňují identifikovat správně střelné zbraně. Jak vidíte tady na slajdu, je tam eh, spousta velice kvalitních fotek eh, střelných zbraní s veškerým popisem a zatím to máme k dispozici ve francouzštině a v angličtině. Tímto způsobem je možné zjišťovat eh, historii dané střelné zbraně. Máme balistickou informační síť Interpolu, která je velice užitečná, protože každá zbraň ponechává takový balistický otisk. Otisk prstů. A my díky tomuto můžeme srovnat tisíce balistických stop za několik hodin. Bohužel nemáme zatím žádnou síť pro mezinárodní sdílení takovýchto údajů. Chtěli bychom takto právě propojit 45 zemí, které mají k tomuto technologie z centrálu v Interpolu a předpokládáme, že časem by tyto balistické údaje mohly na pomoci odhalení nelegálních stezek obchodování se zbraněmi. Potom je tady otázka ochrany lidských práv. My máme právní rámec pro veškeré údaje a pro ochranu údajů, jak už jsem říkal, to je součást článku 2 a 3 ústavy Interpolu. A taky máme dva různé kontrolní mechanismy. Jednak eh, právní oddělení generálního sekretariátu a potom um, mechanismus uh, komise. Děkuji vám za vaši pozornost. Máte nějaké otázky, rád na ně odpovím. So, uh, thank you very much for this highly interesting uh, presentation. Děkuji za tuto velice zajímavou prezentaci a nyní vybízím všechny k dodatečným otázkám. Nejdříve Tady pán, máme pana Jelověckého. Merci, monsieur le président. Je suis reconnaissant surtout à monsieur... Děkuji, pane předsedo. Děkuji tady koordinátorům, rovněž Interpolu za tyto velice poutavé přednášky. Vývoj aktivit se váže z mého hlediska se dvěmi otázkami. Tady mám dvě otázky například koordinátor pro terorismus sdělil, že ve Španělsku se pokouší pracovat s imámy a kontrolovat výcvik, školení příslušným způsobem v těch islámských strukturách. Já znám imámy ve Francii a v Británii, takže přesně vím, o co jde, jaké nebezpečí se s tím váže. Tam rovněž jsou pokusy mít na ně takový mírnící vliv a kontrolovat situaci alespoň částečně. A teď už přecházím k otázce k otázkám. Vy jste řekl, že se snažíte i v státech Magrebu, čili Alžír, Tunisko, Maroko, působit nějak. A o co mě jde v mé otázce? Jedná se mi o Saudskou Arábii. My víme, že u Paštunů, u Afgánců, rovněž v Pakistánu se musíme snažit působit, ale rovněž v Indonésii, v Malajsku existují islámské školy, kde jsou často vyučující ze Saudské Arábie, kteří se tam těší velikým respektem a velice účinně tam působí. A možná, že ani nejde bezprostředně o vývoj nebo trénink teroristů, ale jde o vliv eh, této velice fanantické větve islámu, velice emočně silné. A právě konkrétně v Pakistánu to často je tak, že mladiství, kteří absolvovali ty metresy, vycházejí jako absolventi a často přejdou právě do výcvikového tábora který vede mezi jinými Al-Qaida. Čili můj dotaz zní, existují nějaké snahy, například spolupráce s Arabskou ligou nebo přímo se Saudskou Arábí, něco nějak působit v té oblasti? Přece Saudská Arábie je spojencem západní Evropy. Je tam nějaká možnost? Eh, obměkčit ty aktivity nebo trochu zvýšit ten vliv právě co se týče celkově vzdělávání mladých muslimů kdekoliv ve světě. A druhý dotaz. Naše evropské struktury. Před třemi lety jsem jako zástupce Evropské rady v Lisabonu účastnil se právě takové konference o mezinárodním zločinnosti. To bylo takové velice pesimistické zhromáždění. Měli jsme tam představitele policie, justice a ti nám uváděli příklady, z nichž plynulo zcela jasně, a to už před třemi lety, že už máme eh, celou, um, celé, celou řadu nevyřízených případů a té trestné činnosti, která už je nového druhu, která je často technologicky velice pokročila a země si s tím nedokážou poradit, hromadí se jim to a situace se zhoršuje. Máme například systém ve Spojených státech, tam je velká země, je to vlastně celý kontinent kde se lépe spolupracuje. Možná i u nás bychom měli tu spolupráci zintenzívnit. Možná to zatím nevypadá dost um, účinně a zejména v srovnání s USA zaostáváme. Nevím, zda se to změnilo, došlo k nějakému pokroku ve srovnání s tou situací tehdy, například spolupráce mezi justičními orgány, mezi soudci, Zlepšila se spolupráce zejména se zeměmi, které nechtěli dávat k dispozici svá data. Ukázalo se, že jsou ochotnější ke spolupráci. Ano, děkuji. Já bych prosil, aby se kolegové drželi svého řečnického času. Dva minuty, dvě minuty, prosím. Na řečníka, prosím, Ellen. Děkuji, pane předsedo první řadě, a to se moc netýká to těch dnešních vystoupení, i když bych rád chtěl připo- rád připomenul, předsedovi výboru, že všichni, včetně mě, se musíme pokusit, aby tento podvýbor se stal plnoprávným výborem v příštím volebním období, protože témata, o kterých zde jednáme, jsou čím dál tím důležitějším a zaslouží si to. A tím, že jsme pouze podvýborem, je obtížnější se setkávat a nejsou e, dohody, nebo nejsou vztahy s dalšími výbory takové, jak bychom mohli být a parlament totiž musí volit mezi jedním či druhým podvýborem a to je problém. Takže to byla jedna věc. A další věc. Eh, mění, změnila se situace, je politicky významná. Nevím, zda o tom můžete hovořit. Teď mám na mysli změny, ke kterým došlo ve Spojených státech. Změnila se tam vláda a změnila se tam taky protiteroristická politika. Nezměnila se, nezměnil se tam význam protiteroristické politiky. Ten je pořád stejný pro všechny z nás. Ale když se podíváme na eh, koncepci Bushe, boje proti, nebo války proti terorismu a proti ose zla. E, a když se podíváme na e, Obamovo předsednictví, kde vůbec první prohlášení se týkala prevence a dialogu a spíše hovořil o nástrojích spravodajských e, a spolupráce s Evropou. Jak tedy Evropa se dívá na tuto novou situaci? V Evropě jsou určité sektory, kde je odpor proti tomu, aby boj proti terorismus byl nahlížen pouze jako boj proti porušování lidských práv. To samozřejmě je třeba hájit, ale zároveň je třeba zajišťovat efektivnost eh, v oblasti spravodajství, spolupráci terori, eh, policistů a tak dále. Eh, potřebujeme efektivnost pro boj proti teroristy a paralelně s tím jde politika dialogu civilizací eh, který zahájilo Španělsko a Turecko. Je to nástroj OSN a je to další nástroj v boti proti terorismu. Je to důležitý nástroj v této oblasti, který eh, je velmi důležitý a nejde jenom o pronásledování teroristů, ale i o prevenci terorismu, který přijde nebo může přijít v budoucnu. Takže to jsou mé otázky, pane předsedo. Děkuji. Děkuji. Jako další pan kolega Filip Morion. Děkuji, pane předsedo. Má otázka je na pana Kirkova. A mám dvě otázky. Za prvé, vy jste mluvil o tom, že eh, se chcete angažovat v Sahelu, sledovat aktivity al a tak dále. Ale oni nejsou jen problémy v Sahelu. Také v alžírské Sahaře, pokud vím. A satelitní pozorování ukazují, že i tam se něco děje. Takže to je první otázka, co si o to myslíte. A za druhé, a to jste řekli ve svém úvodu. Před Gazou se velmi zhoršil, zhoršila image islámských extremistů. Ovšem v současné době se situace trochu změnila. Veřejné mínění se také mění, obzvláště jejich přístup k Hamásu a přístup... Ano, děkuji. A další kolegyně Gomez. A vy jste pak další. Um, I'd like to ask. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zeptat pana Dekerkové. Vy jste ve svém prohlášení řekl, že členské státy musí řešit bezpečnostní otázky ve chvíli, kdy přijmou osoby z Guantanama, které se nám sem snaží poslat americká vláda. Já bych se vás chtěla zeptat, co si o tom myslíte vy? Jaký to bude mít dopad na naši bezpečnost? Je to vůbec možné vyřešit? Je pravda, že to jsou lidé, kteří byli američany zproštěni podezření. Ovšem skutečnost, že byli mučeni a že byli zadržováni a uneseni na Guantanamo, znamená, že možná i mnozí z nich, kteří teroristi nebyli, tak se mohli stát. A například, co se týká toho incidentu v roce 2002, útoku na palestince, kteří byli kteří se potom rozprchli do Evropy. Mm, a možná to také mělo nějaké bezpečnostní důsledky. A potom, co se týká Sahelu a situace na západní Sahaře. V současné době tam je konflikt a možná, že mladou generaci to také podpoří potom v tom, aby se připojovala k teroristům. Další otázka na pana Kerchova. Lisabonská smlouva. Jak si myslíte, že by tato smlouva mohla zlepšit koordinace, koordinaci mezi členskými státy Evropské unie v boji proti terorismu? to členské státy, aby spíše podepsali úmluvu proti terorismu? A závěrečná otázka na zástupce Interpolu. Co by podle vás potřeboval Europol a Eurojust, aby byly efektivnější v boji proti terorismu a organizovanému zločinu? Uh. Äh, Děkuji. Další na řadě je pan kolega Konrád. Äh, äh, Děkuji, pane předsedo. Já bych rád nejdříve se obrátil na pana D. Kerchové se svými otázkami. Nejdříve taková doplňující otázka z toho, co jsme zde slyšeli a jak to bylo vylíčeno, se víceméně sama nabízí otázka, jak je, se utváří spolupráce s Ruskem a zda je dostatečně intenzivní. V nedávné době přece znovu ruská strana upozornila na význam toho, jak se Západ nasazuje v Afganistánu a dokonce i nabídla spolupráci v regionu Kavkazu. Tedy mě by všeobecně zajímalo, jak vypadá spolupráce s Ruskem. A pak otázka, toho, jak máme zacházet s teroristickými skupinami. Tady rovněž je tato otázka vysoce na místě, protože v nejbližším týdnu budeme mít usnesení parlamentu eh, týkající se uzavření eh, tábora v Guantanamu a přesídlení vězňů. My samozřejmě to vítáme, ale v té souvislosti bych rád uvedl, protože jste právě i zde naznačil, že se to váže s učími trestně právními otázkami, že jsem toho názoru, že uzavřením Guantanama vlastně teprve vše začíná a ta výzva stojí teprve před námi. Samozřejmě my to můžeme vítat, ale nabízí se celá řada závažných otázek. Vy už se i některé tak všeobecně zde nastínil, ale návaznost na trestní právo, na právní rámec v Evropské unii. V jaké míře jsme schopni v Evropské unii si s tím poradit a v jaké míře zaostáváme například v otázce nějakého postihu těch, jež se účastní výcvikových táborů a v jaké míře jsme schopni se koordinovat. Vy jste sice mluvil o těch začátcích, ale otázka zní, co z vašeho pohledu, co by se mělo, muselo udělat v tom procesu, abychom měli uspokojivě vyřešené trestné právní otázky týkající se činnosti těchto propuštěných lidí a zároveň činnosti politických složek, které mohou reagovat na jejich kroky. Myslím si, že dokonce tato otázka přímo Eh, vybízí k tomu a bude ještě napínavější v budoucnu, pokud si uvědomíme, že musíme eh, rozvíjet i mm, zákony týkající se vojenského práva, týkající se války a právě v těch asymetrických konfliktech často eh, ti, kteří se nazývají vojáky, vůbec vojáky nejsou, ale vlastně jsou to zcela neřízené síly, které více vypadají jako teroristé v praxi, i když mají uniformy. Já si myslím, že v současném právě právním rámci tomu nejsme schopni vůbec dát nějaký rámec a e, pokud budeme bezmocní, pokud nebudeme smět zasáhnout, tak jakým způsobem na to budeme reagovat, tedy tady bych rád slyšel váš názor a tady bych byl vděčný, pokud byste byli schopni ještě konkrétněji se vyjádřit k té konkretizaci trestně právní. A pan kolega Hovsin jako další. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za velice zajímavou prezentaci. ta zajištěná síť na mě udělala velký dojem. A mám otázku. Podařilo se někdy někomu do té sítě dostat a stalo se někdy, že by došlo k nějakému úniku informací z té sítě? Děkuji. Has the network been penetrated? Has some... Ptal jsem se, jestli se někdy někomu podařilo do té sítě dostat, třeba nějakým hackerům nebo tak někomu. Stalo se to někdy? This was question number one tu druhou otázku jste pochopili? The second question... Ta druhá otázka byla následující. Hodně lidí má přístup k informacím v této síti. A někteří lidé mohou ty informace zneužít. Stalo se někdy, že došlo k úniku informací? Děkuji. Děkuji. Další. Děkuji, pane předsedo. Já jsem bohužel přišla o prezentaci pana de Kerkhoff, přestože jsem měla už možnost vyslechnout si jeho projev na Libe. A chtěla jsem se také zeptat na něco z otázek trestního práva, protože v posledních několika letech byla situace následující. Spojené státy, obzvláště právní poradci ministerstva zahraničí často přijížděli do Bruselu. A myslím si, že se snažili pravděpodobně, aspoň doufám neúspěšně, přesvědčit Evropskou unii, že bychom měli také se vydat tou třetí cestou, to znamená nedodržovat běžná pravidla trestního stíhání, taková ta teorie o nepřátelských bojovnicích, kteří by měli být mimo právní rámec. Doufejme, že tato doba je už za námi. A teď jde o to vrátit se k tomu, co někteří lidé trošku legračně nazývají takové ty staromódní, tradiční metody trestního stíhání. Mě by zajímalo, jestli v Evropě, ale obecně i transatlanticky dojde k nějaké diskusi o tom, jaké jsou výzvy při zajišťování normálního tradičního trestn, trestního stíhání u trestních soudů takovýchto podezřelých, protože přes veškeré ty kontroverze, které byly ve Spojených státech, jako Guantanamo a podobně, tak jsme v posledních letech měli asi 50 úspěšných soudů s teroristy, kde byly lidé skutečně odsouzeni a posláni do vězení. Můžeme si o tom popovídat, jestli jsou nějaké takovéto problémy, můžeme to probrat? Jestli jsou s tím nějaké potíže, jako třeba citlivé informace ve svědectvích nebo něco takového, co budeme muset právně řešit. Protože my bychom se jistě nechtěli vydat tou cestou kterou používaly Spojené státy, to znamená neomezené zadržení, vojenské soudy a tak dále. Ne, lidé by měli buď mít přístup ke spravedlivému soudu, anebo by měli být propuštěni a to by měl být cíl jak Evropské unie, tak Spojených států. A možná, že by bylo možné, aby tento dialog měl nahradit ten starý dialog o tom, jak tady tu situaci vyřešit nebo obejít náš právní rámec. Thank you very much. Děkuji. Ta první otázka pana Virovského, to znamená ta dvojitá otázka, o tom, jak obecně reagovat na organizovaný zločin. K tomu vašemu prvnímu bodu já bych nejdříve chtěl říci, že my se snažíme nebrat v úvahu nutné vztahy mezi náboženstvím a terorismem. My jsme minulý měsíc diskutovali o té radikalizaci a musím říci, že jsem byl potěšen tím, že tam byl mnohem větší konsensus, než jsem očekával, protože ona je to otevřená otázka, názory se velice liší, ale já si myslím, že je velký, velký konsensus v tom, že islám se začíná stále více obracet a radikalizovat eh, právě za eh, zločinnými účely, že to potom vede k terorismu. A je pravda, že je možné islám interpretovat radikálně, ale nemusí být nutně spojen s terorismem. A všechno, co může přispět k dialogu mezi náboženstvími, podpoří i zmírnění této radikalizace. Další člen výboru tady zmiňoval iniciativu, která proběhla mezi španělským a tureckým premiérem. musíme také aktivovat komunikaci mezi Chavidem Solanou a Benitou Ferrero Waldner. To je výborná iniciativa a měli bychom ji podpořit. Jsem tady na práci, kterou odvádějí. A měli bychom se snažit eh, podpořit nějakou rozumnou reakci. Abychom tady neměli zase nějaký problém, jako tenkrát v Dánsku s karikaturami. My podporujeme tuto aktivitu, já rozhodně podporuji jakýkoliv dialog, hlavně se Saudskou Arábií, protože by to skutečně mohlo přispět ke zlepšení situace. Včera jsem měl možnost se setkat s 25 vyslanci Saudské Arábie, z celé Evropy, kteří přijeli sem do Evropy a to je skutečně otázka, o které bychom měli ještě jednat. Já s vámi souhlasím. Je to tak trochu otázka Lisabonské smlouvy. Posledních 13 let jsem se účastnil přípravy naší interní politiky zahraniční a obrané. A musím říci, že jsme za ty roky se dostali do situace, kdy máme velice silnou spolupráci. Z doby Maastrichtu 1991 jsme se dostali do epochy, kdy už máme skutečně zvláštní pilíř. Protože nezapomínejme na to, že v římských smlouvách se už mluvilo o jednotném trhu a my o něm pořád ještě diskutujeme, takže to trvalo strašně dlouho. A když to srovnáte s tím, jak rychle se nám podařilo vyřešit toto, evropskou spolupráci v trestních věcech, tak je to skutečně úžasné. Evropský zatykač, to je úžasná věc. Trvalo to 15 let, aby to bylo vyřešeno. To je skutečně fascinující. A za to můžeme děkovat Europolu. Těch 15 let si myslím, že nám umožnilo udělat vše, co jsme mohli. Dál už ale nemůžeme, protože je tam ta podmínka jednohlasného souhlasu a dál už se prostě nedostaneme. Ten zatykač, ten zatykač je obrovský úspěch. Ale u evropského důkazního příkazu to tak jednoduché není. A já myslím, že bychom tam potřebovali proceduru spolurozhodování, že by se měl účastnit Evropský parlament. A já mám pocit, eh, že Lisabonská smlouva, a to mě hrozně překvapilo při diskuzi ve Francii před referendem, že se vůbec neříkalo, že v Lisabonské smlouvě jde o to, aby se třetí pilíř stal skutečně součástí našich politik. Možnost vytvářet vnitřní bezpečnostní politiku spolurozhodovacím procedurou s účastí Evropského parlamentu by podle mě byl obrovský pokrok. Je to velice důležité interní bezpečnost se prostě musí vyvíjet v jiném kontextu, o tom jsem zcela přesvědčen. Potom další otázka k té změně ve Spojených státech. Ano, ta změna je skutečně radikální. Přechod od té války proti terorismu Vy jste říkala staromódní metody, ale to je metoda, která se používá v Evropě před 11. zářím. Já bych vám doporučil jednu knihu, která velice dobrým způsobem vysvětluje, co se stalo. Je to skutečně šokující kniha. Ale sbírání údajů a vyslýchání pomocí mučení, to je jednak proti našim hodnotám. A jednak to není účinné, protože prostě nedostanete pravdivé informace tímto způsobem. To, že se Spojené státy tedy chtějí vrátit k těm dřívějším metodám, to je dobrá věc. A ostatně my jsme v posledních letech se Spojenými státy velmi dobře spolupracovali. Velice nás mrzelo, jakým směrem se tam ubírá, ale přesto jsme dosáhli značného pokroku a podařilo se nám prohloubit naši spolupráci. Myslím si, že když Evropa zvládne nějak kolektivně zareagovat na zavření Guantanama, bude to opravdu dobré. Začneme dobrou spolupráci s Obamovou vládou a umožní nám to účastnit se dialogu. Paní Ledford řekla, jenom tím, že se nám podaří zareagovat společně jako Evropa, tak to bude jeden prvků v širší diskuzi, protože tady nejde jen o Guantanamo. Jsou tady ještě další věci. Nejde tady jen o Guantanamo. Já myslím, že jsem odpověděl na tu otázku, která se týká dialogu civilizací a prevence. To je rozhodně naše hlavní priorita. Cokoliv můžeme udělat v této otázce bude velmi důležité. Myslím, že to je opravdu docela klíčový prvek. V dějinách se nikdy nepodařilo potírat terorismu, terorismus jen policií a trestním stíháním, protože tam je třeba zajistit, že nebude mít podporu populace. Teď já eh, odpovím panu Morianovi. Já si myslím, že alžírská Sahara, to je skutečně nepříjemná situace, obzvláště když vidíte kapacity al v islámském Magrebu, v severní Africe. Vidíte, jak se to tam šíří. A to je rozhodně věc, kterou si musíme prodiskutovat s alžírskou vládou. My Teď řešíme otázku toho, jakou privilegovanou formu spolupráce bychom jim měli navrhnout, protože, jak víte, Maroko nepatří do Evropské unie a ECOWAS také neobsahuje některé státy, takže je pár věcí, které musíme probrat s Alžířany i s Libyjci, protože oni v tom budou muset zahrát důležitou roli. Jinak na tu otázku ke Gaze bych teď radši neodpovídal, protože tím se zabývá Javier Solana, můj nadřízený. A jako člověk, který se vrátil z Islamabadu, mohu říci, že anglické vysílání Al Jazeera se snaží být objektivní a vysílá věci, které v Evropě vůbec nevidíme. Občas jsou to strašné věci. Jinak, eh, co se týká toho, jaký to bude mít dopad na bezpečnost, to je věc, na které teď eh, pracujeme. Ještě nevíme, jestli bude nějaké společné stanovisko nebo ne, ale pokud se něco stane, tak to bude jen v rámci té žádosti o propuštění. Tady myslím Guantanamo teď. Tam jsou tam je prý několik kategorií vězňů. Jsou tam vězni, které chtějí američané soudit, protože jsou považováni za nebezpečné. Potom je tam další kategorie, kategorie vězňů, kteří jsou považováni za nebezpečné, ale vzhledem k tomu, že důkazy byly získány mučením, tak nejsou spolehlivé. A potom je tady další kategorie lidí, kteří jsou ministerstvem obrany považováni za nevinné, prostě za lidi, kteří se ocitli ve špatnou chvíli na špatném místě nebo něco takového. No a jsou lidé, kteří by neměli být odesláni zpět do svých zemí, protože tam mohou být mučeni nebo nějak ohroženi na životě. Takže taková situace jde o to, že by některé členské státy mohly přijmout. To ale neznamená, že k tomu nebude třeba nějakých bezpečnostních opatření. Já si myslím, že se to bude muset nějak řešit, protože lidi, kteří strávili sedm let v Guantanamo, budou možná potřebovat nějakou psychologickou podporu, nebo bude třeba zajistit, že tito lidé budou skutečně bezpeční pro zbytek společnosti. Ale proto máme příklady z minulosti, jenomže to bude stát peníze. Lisabonská smlouva na to se myslím už odpovědět, eh, ten dopad eh, v Sahelu. Situace v islámském Magrebu a šíření se soustředění se na radikalizace. Jestli si vzpomínáte v 90. letech na JIA, někteří GIA, tak eh, ti se také tehdy rozšířili ve Francii, byla tam veliká síť, která poskytovala podporu, falešné údaje a tak dále. Otázka je, kdy se z toho může stát teroristické hnutí. Uh, uh, uh, a nakonec ještě otázka týkající se Ruska. Ano, my se scházíme s představiteli Ruské federace, oni sice to, že mají zkušenosti v Afganistánu, by nebyl lepší, nejlepší způsob, jak to naformulovat, ale rozhodně tam byli, znají Střední Asii a my s nimi opravdu musíme spolupracovat už při nejmenším, protože si musíme postihnout všechny trasy, jimiž se nám heroin dostává do Evropy, čili obchodování s drogami a já jsem pro rozvoj spolupráce. Já mám i osobní vztahy s ruským koordinátorem. Příští týden máme trojku právě s předsednictvím a s komisí v Rusku. Tak to je všechno asi, ale možná, omlouvám se. Aha, ještě pronikání, pronikání do těch našich sítí a případné úniky z těchto sítí. Na to já sám nemohu odpovědět, že nejsem operační důstojník. Já se domnívám, že snad ty úniky nejsou, ale pronikání ano, tam pravděpodobně možná, protože i u těch nejlepších se to stává, ale nemohu odpovědět. A nakonec vyhlídky, nějaké transatlantské debaty. Tady už částečně se myslím na to odpověděl. Myslím, že jeden ze způsobů, jak můžeme mít takovou oživenou, přátelskou a e, dobrou e, debatu, dobré vztahy, e, je právě pomoci při uzavírání Guantanama, ale zároveň je takzvaný Bellingerův dialog a on se bude rozvíjet a my se musíme zamyslet nad tím, jak oni se dostanou zpátky k tomu předchozímu paradigmatu a jak my se s tím vypořádáme. A pak máme otázky týkající se předchozích otázek, totiž trestního práva, judikatury zdá, jsme dostatečně přizpůsobeni tomu, co se děje v reálu. To je obtížná otázka. Příští týden mě pozvali do belgického parlamentu, kde právě budeme mluvit o určitých ustanoveních belgického trestního práva. Někdo se třeba už i domnívá, že jsme zašli příliš daleko v otázce terorismu, že můžeme dokonce vlastně tím pádem omezovat osobní svobodu a práva jedince. Na druhé straně samozřejmě musíme mít právo dostatečně silné, aby ty scénáře vystihlo. Tedy musíme mít dobrou legislativu, musíme respektovat základní lidská práva, ale zároveň být si vědomi toho, co se děje, s jakými problémy se potýkáme a jak na ně budeme reagovat. To je absolutně zásadní. Jedna z otázek, jež si kladu, je, pokud Spojené státy důvod, proč se jim chtělo, proč měli chuť obcházet zákony, byl, že prostě ty zákony nebyly přiměřené. Proto my musíme na to jít z jiného konce a ty zákony přizpůsobovat. Tedy to se týká i právě náboru, eh, i v cizině náboru a výcvikových táborů. Máme tady debatu týkající se například už vůbec definice terorismu. Právní definice a v současné době mm, to konzultujeme ve skupině pěti, šesti členských států a snažíme se uvědomit si praktické obtíže, na něž narážejí eh, naše zákonodárné orgány, ale i ti lidé, jež už se v nich pohybují. Policie jsou ty. Oni mají konkrétní případy a ti nám mohou nejlépe říci, zda evropské nebo mezinárodní zákony ponechávají teroristům ta prázdná místa, ty únikové cesty, kde na ně nikdo nemůže. Ano, to je velice dobrá, dobrý prvek, eh, kterého si musíme všímat a legislativa, která musí reagovat na realitu. Ano, bohužel nyní tady máme před sebou problém, že už jsme přetáhli a ještě máme tady rozpravu s radou. Proto ještě dám Interpolu tři minuty, aby k tomu řekli. Bohužel my jako europoslanci vždy musíme takto omezovat poslance a vím, jak je to těžké. Bon, de toute façon, je ne vais pas répondre euh, aux questions. Tak, děkuji. Já každopádně nebudu odpovídat na otázky, na něž už odpověděl pan D. Kerchové, protože většina otázek směřovala na něho, ale chtěl bych ještě něco říct o přidané hodnotě, již může Interpol nabídnout Evropské unii. 27 členů eh, Evropské unie je, je zároveň členy Interpolu. Tedy z toho plyne, co se nás týče, musíme posílit spolupráci v rámci Evropské unie a rovněž můžeme se opřít na o rámcovou direktivu, která brzy vznikne, která se bude konkrétně týkat výměny informací Evropské unie a mezinárodních organizací. Takže to je první základ takový a pak externí spolupráce s Ruskem, s jinými zeměmi světa. Určitě jste si už všimli, že Interpol disponuje různými sítěmi, totiž má 187 zemí, 187 kanceláří. A tím vlastně je schopen doplnit ty aktivity vhodným způsobem, jež tam případně vyvíjí Evropská unie. A druhá věc, pokud jsem to správně pochopil, byl tady europoslanec, který se tázal, zda už jsme dokázali proniknout do některých z těch sítí tady policejní databáze mají určité údaje, to jsou chráněné sítě. Čili tady Čili zatím já mohu všechny ujistit, že nikomu se nepodařilo ani trest, mm, případným eh, zločincům ani jiným organizacím do našich sítí proniknout. A nyní spolupráce Interpolu a Europolu. Tady spolupracujeme velice úzce a konkrétně v otázce terorismu. Interpol vyvinul celou eh, širokou škálu eh, databází, které se konkrétně zabývají bojem s terorismem. A tam jsou obsažené informace, jež jsou nikoli pouze původem z evropských zemí, ale rovněž i z jiných zemí, jejich členem je Interpol nebo jež jsou členy Interpolu, tedy z různých regionů, nejen evropského, ale tím pádem můžeme tomu říkat mezinárodní databáze a můžeme sloužit informacemi nikoli pouze o jednom konkrétním regionu, ale mezinárodními informacemi. Děkuji. Byla to opravdu velice zajímavá rozprava. Děkuji všem účastníkům, že sem mezi nás přišli a že takto přispěli k Eh, významu našiho, našeho zasedání. Eh? Thank you. You're welcome. merci beaucoup. Vážení kolegové, já vím, že stále ještě máte v hlavě terorismus, ale já bych vás nyní prosil, ukončete už své soukromé hovory, případně veďte je mimo tuto místnost, rovněž tam vzadu v sále. Mám na mysli naše účastníky a nyní bych všechny rád laskavě poprosil, aby nám skončili debatovat takto bilaterálně v sále. To se přece dá udělat i na chodbě. Nyní zde máme e, české předsednictví a jejího představitele. Dnes máme to veliké potěšení, že tady máme pana velvyslance Ivo Šrámka, českého velvyslance předsedu politického a bezpečnostního výboru, který je mezi námi. Rovněž bych chtěl využít této příležitosti a poděkoval bych za výbornou spolupráci jež právě máme s tímto politickým a bezpečnostním výborem. Tedy eh, srdečně vás vítám v tomto eh, pod eh, výboru. Máme tady veliké krize a s těmi se bude muset předsednictví vypořádat. Máme krizi v Gaze, konflikt Izraele a Hamasu a pak Eh, krize v dodávkách plynu, konflikt Ruska Ukrajiny, dodávky do Evropy. Samozřejmě nás zajímá, jakým způsobem se právě PSK těmito krizemi zabýval a otázka rozšířené eh, mise do Rafy. Máme i jiné regiony, jež se zde eh, stávají tématy, bezprostřední tématy, například mise EULEX, Gruzie, pozorovací mise EUMM a rovněž v Čadu, kde se Eufor právě objevil v roce e, v 15. března, kde má začít působit. Jinak e, máme Bosnu Hercegovinu, nevím, zatím ta je velkým otazníkem, nevím, jak tam to na zemi má vypadat. Rovněž boj s piráctvím, jež je pro nás velice významný. V lednu delegace tohoto podvýboru navštívila v právě na FOR v Ata, a tu operaci Atalanta, s tou se seznamala a zjistila, že to nasazení probíhá velice dobře. Mluvila s Filipem Jonesem, eh, tím eh, eh, vlastně vůdcem který vede a doufáme, že i on navštíví nás. Jiná témata jsou rovněž velice významná pro tento podvýbor, například kapacity, které navazují na závěry z prosince Eh, pod francouzským předsednictvím, zejména eh, ty takzvané headline goals, čili hlavní cíle, jednak vojenské, jednak civilní. Doufám, že navážeme na to, eh, k čemu dospěl francouzské předsednictví, co se bude dít například 60 tisící vojáky v různých regionech kde často mají problém a potřebují doplnit. Pak máme takzvané battle groups, ty se stávají z českých, slovenských vojáků a nás by velice zajímalo, jak vy nahlížíte na práci této Battle Group. Pak struktura vedení Evropské unie. To má význam jednak při plánování a jednak při vedení těchto misí a potom spolupráce Evropské unie a NATO. Máte nějaké iniciativy z hlediska toho, že se bude na začátku dubna konat summit NATO? a jak chcete vyřešit problém s Tureckem. Ten se nám objevuje stále znovu a měl a stále se stěžuje realizace eh, toho usnesení Berlín Plus, tedy prosím předávám pan slovo, pane velvyslanče. Uh, uh, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Máte absolutní pravdu, když říkáte, že máme určité priority a ty priority, které jsme měli naplánovány, byly okamžitě eh, přehlušeny plynovou krizí a vývojem situace na Blízkém východě. A většinu času dosud jsme věnovali tomu, že jsme řešili tyto dvě hlavní krize. E, výbor se e, soustředoval na situaci na Blízkém východě a české předsednictví bylo velmi aktivní, organizovalo, zorganizovalo návštěvu trojky do tohoto regionu hned v prvních dnech roku 2009. Ministr Schwarzenberg s Javierem Solanou a komisařkou Waldnerovou Eh, odjeli do Izraele, Egypte a Jordánska, navštívili také palestinská teritoria a snažili se vyřešit eh, tuto krizi a dosáhnout trvalého příměří. A eh, toto úsilí pokračovalo i vyzváním ministrů z regionu a e, včetně Cipný Livný, k diskusi o tom, jak může Evropská unie přispět k mírovému procesu. A byla hlavně dvě témata, o kterých jsme diskutovali. A tedy těch témat bylo mnoho, ale z krátkodobého hlediska jsme hovořili především o humanitárních akcích, co se dá udělat a co potřebujeme od Izraele, aby šlo dodávat humanitární pomoc. A dalším takovým tématem byly bezpečnostní obavy Izraele týkající se především pašování zbraní a munice do pásma Gazy. Takže tedy toto byla témata, o kterých se ho- hovořilo a následoval pracovní plán Evropské unie, ve kterém jsou střednědobé i krátkodobé akce, e, především tedy humanitární pomoc a zamezení nelegálního obchodu e, nebo nelegálních dodávek zbraní a munice. Hovořili jsme o tom, co můžeme udělat k tomu, aby se znovu otevřely přechody a aby to otevření bylo trvalé. Hovořili jsme hodně o rekonstrukci, hovořili jsme o vnitropalestinském usmíření, protože to je nezbytný prvek pro jakékoliv budoucí mírové řešení a hovořili jsme také o obnově mírového procesu obecně. Takže toto tedy byly hlavní body, které jsme měli na pořadu dne. Javier Solana je teď na Blízkém východě, eh, hovoří tam s partnery, je tam společně, eh, nebo hovoří s Michelem, s Egyptiany a s Izraelci a dále budeme pokračovat i přípravě na další akce. Teď se soustředujeme na ty krátkodobé akce, kterým je otevření třeba eh, přechodu v Rafahu, o tom jste se zmiňoval. Je to komplikované v situaci, kdy potřebujeme eh, třetí stranu. Mimo hranice máme Hamas, není dohoda mezi Fatahem a Hamázem, snažíme se rychle nalézt nějaké řešení a egyptiané, Egypt nám v tomto smyslu velmi pomáhá. Eh, v kontaktu s eh, palestinci ze západního břehu eh, v tom smyslu, aby se účastnili nebo aby byla účast jejich i na opačné straně hranice. Takže tedy toto se děje a my eh, jsme my čekáme na příspěvky, protože zazněla výzva k příspěvkům a eh, předpokládáme, že dojde k dohodě, eh, do které bude zahrnut i Izrael. Pokud jde o policejní misi, a takzvaný a takzvané UPOL COPS tato mise byla taky posílena i přes tu obtížnou situaci, která tam teď je a rozšiřují, si se, rozšiřují se její aktivity i v oblasti trestního práva. Jsou tam určité procesy, které již probíhají a je tam ještě spousta práce, kterou je třeba vykonat. Rovněž vydáváme nové výzvy k posílení mise. Rovněž jste se zmínili, a teď nevím, jestli mám e, hovořit e, přímo o všem, anebo e, mám hovořit o tom, co jste naznačili vy. Myslím, že byste měl krátce pohovořit o všem a potom budeme mít dotazy. Rovněž jste se zmínil o Atalantě. Je to je další předmět zájmu výboru. Je to vůbec eh, první eh, operace tohoto typu, eh, která zahájila v prosinci. Jejím cílem je snížit piráctví, je to dlouhodobá záležitost a e, řešení není řešením na moři, ale na zemi, protože jinak bychom řešili nebo potírali jenom symptomy a nikoliv e, příčinu, takže teď e, sledujeme, jaký rozměr má ten projekt a které námořní oblasti jsou tím postiženy. Ta eh, operace probíhá z Northwoodu a předpokládáme, že bude trvat rok. A vyzvali jsme také jiné země, aby se zúčastnili této eh, operace. Je jimi Švýcarsko, Chorvatsko a Ukrajina konkrétně, které vyjádřili svůj zájem se operace Atalanta zúčastnit. Také eh, koordinujeme úsilí se zeměmi, jako je Rusko, Čína a samozřejmě se Spojenými státy, které rozmístily své síly v tomto regionu tež. A eh, ta, ty, tu síly tvoří čtyři fregaty z Francie, Spojeného království eh, a Řecka, pak jsou tam ještě helikoptéry a tři eh, letadlové lodě z Francie, Španělska a eh, Franc- a Británie. Eh, pak tam jsou tři švédské lodě, pak budou tři švédské lodě, pravdě, které tam doje, dorazí pravděpodobně v létě. A mandát této mise nebo jejím primárním úlohou je eh, eh, ochraňovat dopravu eh, potravin v rámci programu světové dopravy potravin a chránit zranitelná plavidla. To je ovšem na základě ad hoc potřeby a tento mandát by měl být rozšířen na pobřeží, ale to bude vlastně asi ta, nechci říci nejtěžší, ale nejdůležitější, protože bude třeba koordinovat vše s posilami o zátu a navíc s Ruskem, které, protože ty mají na starosti obecnou koordinaci tohoto úsilí. Také se můžeme zmínit o Alte a Bosně, to máme taky na pořadu jednání, máme jakousi cestovní mapu týkající se transformace. Trochu se to komplikuje tím, že pan Lajčák tam odsud odešel, byl jmenován slovenským ministrem zahraničí a uvidíme, eh, kdo ho okamžitě eh, nahradí, eh, protože je to role OHR a Eh, uvidíme, zda tedy to může, eh, zda tuto roli může převzít OHR nebo zda tam bude nějaký jiný člověk okamžitě. Eh, v březnu na implementační radě se bude hovořit konkrétně o té transformaci kanceláře OHR a o její a budoucnost mise bude opravdu záviset na transformaci této mise a pokud všechno dobře půjde, potom my si zredukujeme z, a mandát z exekutivního se přesune na neexekutivní. To znamená, že bude spočívat ve výcviku a podpoře místních eh, organizací a budování bosenských kapacit. Už nebude tedy ten mandát eh, ochrany, protože bezpečnostní situace v zemi je relativně klidná. Vidíme tedy toto všechno jako balík, který začne transformací OHR, potom vytvořením nové USR se silnějším mandátem a potom bude následovat eh, zredukování Altei a její eh, přeměna na eh, no, přeměna jejího mandátu na neexekutivní, nevýkonný. A potom eh, další důležitá mise, o které bych se chtěl zmínit, je mise do Afganistánu. Jistě víte, že probíhá proces podstatného posílení této mise. Probíhá to relativně dobře ale pořád ještě tady jsou významné problémy, jako například zlepšení koordinace se současným projektem Spojených států a e, e, spolupráce, která e, se týká i jmenování nového ministra zahraničí Altmara a možná nejdůležitějším úlohem v, Arga, v Afghánistánu během českého předsednictví bude příprava voleb a poskytnutí nebo zajištění bezpečnosti eh, pro monitorovací misi. Takže to je věc, kterou považuje politický a bezpečnostní výbor za velmi důležitou aby byly svobodné volby. Děkuji vám eh, mnohokrát, eh, pane velvyslanče, a nyní začneme otázkami. Já mám otázku, která se týká gazy a otevření hranic. Jaká je aktuální situace? Přestali útoky, mám na mysli střely vysílané z gázy. Ty, op, to, ty opravdu ustaly tyto útaky. A druhá otázka, jak vy vidíte otázku pašování zbraní eh, tunely a jaké prostředky máme k dispozici, aby to, eh, toto skončilo a myslíte si, že eh, lodě by tam byly potřebné, nebo myslíte, že tam jsou jiné možnosti, jak vyřešit eh, to, tento problém a jak pokračuje jednání? A možná bychom mohli spojit pár otázek dohromady, takže předávám slovo kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla vyjádřit ke dvěma tematickým okruhům. Jedna komentář k Gaze, ale druhá otázka směřuje k Afganistánu. Chápu, že v současné době se uvažuje i o technických hranicích eh, zásahu, ale rovněž politické chování je důležité. Přece je tam absolutní humanitární katastrofa v Gaze. 50 jsou mezi oběťmi ženy a děti. A Izrael se v rozporu s mezinárodními závazky zdráhá pustit humanitární organizace do Gazy. Například e, sice je tam určitý přechod v Rafě, ale přece není vhodný pro převoz tun záchranných prostředků v nákladních vozidlech, takže se tam nedá nic dostat. A já se tážu, do jaké míry můžeme rovněž jako Evropská unie bezčinně přihlížet tomu, jak tam umírají nevinní lidé, protože se jim nedostává té pomoci, jež by Izrael měl připustit. A co se týče Afganistánu, tady máme napínavou otázku, totiž jakým způsobem budeme přizpůsobovat strategii po změně prezidenta ve Spojených státech. Pro nás jako výbor pro obranu je důležitá otázka kritérií nasazení v rámci Evropské unie, jakým způsobem budeme zacházet se svými mandáty. Nyní jsme právě slyšeli, že vrchní velitel NATO eh, rozkázal protiprávní eh, zabíjení vlastně pašeráků drog. To přece je proti nejen mým osobním měřítkům, jak bojovat v Afganistánu, ale rovněž mnohých eh, jiných Němců, mých spolupčanů a Německo oficiálně protestovalo proti takovým krokům eh, v rámci NATO a já bych velice ráda slyšela, zda budeme schopni vypracovat jednotnou evropskou pozici vůči takovým, to jednání, anebo zda to bude kontroverzní otázka ve vojenské sféře. Děkuji. Paní Gomez? Mr. Chairman, um... Děkuji, pane předsedo. Pane velvyslanče, já mám otázku, respektive hodně bych podpořila to, co říkal kolega o roli Evropské unie v Palestině a v situaci v Gaze obzvlášť. Vy jste zmiňoval, že budete brát v úvahu bezpečnostní obavy Izraele, ale co vzít také v úvahu bezpečnostní obavy palestinců? Já vidím, že v tom prohlášení rady z minulého pondělka je odkaz na to, že Evropská unie podpoří šetření o válečných zločinech které spáchaly izraelské složky. Samozřejmě doufejme, že se to bude vztahovat i na Hamas, protože také nesou určitou zodpovědnost. Mluvilo se na radě o tom, že by Evropská unie mohla zrevidovat své stanovisko, co se týká přímého jednání s Hamasem, protože v portugalském tisku eh, říkal náš minister, že Evropská unie by tak měla učinit a jednat s Hamasem. Byl tu nedávno člen Knesetu a mluvil s námi právě o bombardování Gazy, členka tedy, a řekla mi, že hodlá příští den na to jednat s Hamásem. Takže považoval byste za součást bezpečnostní strategie věnovat se skutečně oběma stranám? Prezident Obama jmenoval senátora Mitchella Předpokládá se, že ho Evropská unie někdy v blízké budoucnosti skontaktuje? A teď k Atalantě. Vy jste sám říkal, jaký je dlouhodobý účel této operace. A také jaká jsou její omezení, protože si samozřejmě všichni uvědomujeme, že ta operace nemůže uspět, pokud se nevyřeší otázky ne na moři, ale i na zemi. Jde tam o právní stát v Somálsku. Evropská unie neudělala vůbec nic pro to, aby implementovala předchozí usnesení Bezpečnostní rady OSN, aby se vyřešila ta strašná situace v Somálsku, která vede potom k piráctví. A kvůli tomu my děláme tu misi celou. Takže přemýšlí rada o tom, že by v této věci něco užitečného udělala, obzvláště teď? když se také změnila orientace Spojených států. které v předchozím volebním období celou situaci zhoršily tím, že dostali etiopské složky do Somálska, tím se to samozřejmě celé zhoršilo a je tam teď spousta extremistů v regionu. K Afganistánu. Předpokládají se nějaké kontakty s panem Holbrookem, kterého jmenoval prezident Obama, aby provedl, doufejme, revizi americké strategie v Afghánistánu? Abychom k tomu také přispěli. A začali s něčím pozitivním v Afghánistánu. A na závěr ke Guantanamu té věc, o které se tady jednalo, a o těch bezpečnostních opatřeních, která budou nutná v některých členských státech, aby tyto přijali vězně z Gantanama, kteří byli zproštěni podezření americkými úřady. Můžete nám říci, jaká by ta bezpečnostní opatření měla být? Jestli se o nich už nějak jedná? a zda toto získalo nějakou podporu na tom obědě, kde se o tom jednalo mezi ministry, zda získal podporu plán na nějakou finanční podporu takovýchto opatření v Evropské unii. Děkuji. Děkuji, už nevidím, že by se nám někdo hlásil, tedy předávám vám slovo, pane velvyslanče. Děkuji, pane předsedo. Začnu vašimi otázkami. První otázka byla pašování v kase, tunely, problém pašování mořskou cestou. Tady se domnívám, že problém spočívá v tom, při nejmenším z toho, co ukazují analýzy, že se zbraně nejdříve pašují mořskou cestou a pak Sinajským vlivem těmi tunely přicházejí přímo dokazy. Tedy, když mluvíme o té mořské komponentě, tak se jedná právě o Červené moře. Středozemní moře, Rudé moře. Středozemní moře tam asi. Samozřejmě je tady dále otázka těch tunelů a ta se váže i s otázkou přechodu, protože samozřejmě pokud nejsou žádné oficiální přechody, tak pašování jako takové bude pokračovat. Tedy čím se my zabýváme, nad čem diskusujeme nebo jaké máme záměr. Nejdříve nabídnout egyptianům technologie, seismické například, měřiče, které jim umožní identifikovat takové tunely. Údajně jsou jich stovky, mnohé byly poškozeny, ale mnohé stále ještě jsou funkční. Je to velice důležitý prvek, který Izrael potřebuje k udržitelnému klidu zbraní tak, aby eh, Hamasu povolil víceméně existovat tam, kde se nachází. A jinak, eh, co se týče právě toho klidu zbraní současného, zdá se, že zatím trvá. Izraelci zcela jasně konstatovali, že právě když byli zde i v průběhu naší návštěvy v Jeruzalémě, že jejich cílem není zničit Hamas, spíše odradit Hamas od toho, aby neustále útočil těmi střelami na ně. A otázka. Madame Beer, I would say... Otázka paní Beer. Tady bych řekl, že otevření patřičných hraničních přechodů. Nyní mluvíme zpřístupnění hraničního přechodu v Rafě, ale záměrem je okamžitě po té, co situace je přiměřená a e, po patřičných dohodách e, zúčastněných člán, tedy Izraelců, Egyptianů, nás a Palestinců zpřístupnit postupně i další přechody, tedy od, na tom intenzivně pracujeme, my si uvědomujeme, o, uvědomuje si, jak je ta otázka naléhavá a jak se to musí opravdu brzy dosáhnout. Zmínila jste se rovněž o přístupu humanitárních organizací, který není dostatečný. My si to velice dobře uvědomujeme Celá řada členských států se na nás obrácí, abychom vyvíjeli nátlak na Izrael, abychom Izrael neustále žádali o zlepšení stávající situace, která je neuspokojivá. My to činíme. Náš minister zavolal paní Livny a rovněž jsme ve spojení s naším velvyslancem v Jeruzalémě podle našeho názoru se situace postupně zlepšuje. concerning A teď ti narkobaroni, situace v Afganistánu, zabíjení. Já to slyším poprvé. Mohu vás ujistit, že Evropská unie nemá žádné plány podobného rázu. Nikdy jsem o tom neslyšel, že by na to opravdu to zabudovávalo do svých plánů jsem si vědom, že situace tam je velice složitá. Proto rovněž zvažujeme nebo dáváme příslušným význam volbám z důvodu korupční, korupčních průniků do různých vrstev afgánské společnosti. A není otázka paní Gomeš, nebo spíše její žádost. Bezpečí Izraele a rovněž eh, obavy z hlediska bezpečí palestinské obavy. Já bych řekl, že vše začalo tím, že Hamas neprodloužil klid zbraní a začal pálit stovky střel na izraelské území. tedy prodloužení klidu zbraní, nebo spíš jeho obnova, tady bude nejdůležitější záležitosti. A rovněž obnova um, mírového procesu. Samozřejmě, že palestinci mají legitimní obavy o svou bezpečnost, ale to je pouze jedna část mírového procesu, jež musí pokračovat v rámci Anapolisu pod právě tím dešníkem Anapolisu, my víme, že to byl Hamas, který to zkazil po určitých stránkách. Tedy tady musíme poté, co se ustanoví nová eh, americká vláda, nebo společně s ní na tom pracovat. A co se týče podpory EU při pátrání a válič, nebo šetření válečných zločinů, to samozřejmě Evropská unie podporuje. A rovněž generálního tajemníka a jeho výzvu, generálního tajemníka OSN, tady snad bych měl říci, že, nebo se připtat, že v současné době se jedná šetření týkající se Izraele. Izrael je demokratická země Je to právní stát, tedy opravdu tady věříme, že takový e, průzkum šetření řádně projehne. A pokud nikoliv, tak OSN se zamýšlí nad tím, co se dá dělat dál a vlastně jak to bude do budoucna vypadat i z pozice EU. Ale dalek, v dlouhodobém měřítku je to cíl. A samozřejmě budeme šetřit i případné eh, válečné zločiny Hamasu. A co se týče senatora Michela, pan Solana se s ním sešel v regionu právě nedávno a zatím neznám výsledek té schůzky, ale všeobecně bych zde mohl říct, že máme v plánu už na, v tomto raném stádiu kontaktovat naše americké protěžky. I náš minister se tam chystá začátkem příštího měsíce, aby navázal právě ty vstupní kontakty, kde e, nejdříve přejde e, všechna nebo se bude zabývat veškerými tématy, jež jsou relevantní a v tom časovém rámci zatím to nebylo ještě možné, to je samozřejmé, takže jakmile je to možné, tak se do toho pustíme. Operace Atalanta. Tady máte pravdu, že jsme si vědomi toho, že eh, ta operace neuspěje, dokud se nevyřeší situace v Somálsku, ale zatím už nikdo nemá chuť do Somálska scházet. Samozřejmě OSN je organizace, která je v nejlepší pozici, aby to nějak řešila, ale zcela jasně vidíme, že tam je malé nadšení ze strany Africké unie vyslat jejich jednotky do Somálska. Tady já si myslím, že je to záležitost, která musí být sledována spojenými národy. To je asi nejvhodnější. A my pouze spíš sledujeme a snažíme se eh, se nějak vypořádat s těmi eh, symptomy a je to slabost naší politiky, ale bohužel nikdo nemá velkou chuť se na zemi, přímo na území Somálska, angažovat jako v rámci EU. E e uh, Samozřejmě finanční podpora EU. Ano, ta existuje vůči misom a podporujeme rovněž Africkou unii tím, že jim nabízíme kapacity k provádění operačních uh, akcí v Somálsku. V Somálsku se pravidelně ocitá jako program diskuse našeho politického bezpečnostního výboru, i když právě většinou v souvislosti s mm, realizací operace Atalanty. Uh, e A nyní kontakt Evropské unie se Spojenými státy, to už jsem řekl, tam budeme navazovat právě ty první kontakty a právě Somálsko bude jedním z témat hned na začátku února. Zatím jsme se k tomu nedostali. Uh, to tež bychom mohli říci o kontaktech s panem Holbrookem a strategii vůči Afganistánu. To jsou právě takové budoucnostní body naší agendy, našeho jednání s představiteli americké vlády. A nyní bezpečnostní eh, kroky vůči zajištění dalších osudů propuštěných vězňů z Guantanáma. Ano, bylo to předmětem diskuse na ministeriální úrovni. Tady si myslím, že se všichni shodli v tom, že Evropská unie by měla pomoci Spojeným státům v tomto ohledu, musíme, musíme mít jednotnou pozici, jak k tomu přistupovat. Jednání jsou teprve na samém začátku. Máme to na programu PSE na páteční zasedání. Pan de Kerchove, který byl právě přítomen zde, nám poskytne takový briefing o dopadech a celkové situaci a pak doufáme, že vypracujeme eh, příslušný dokument a potom to bude takový obční dokument, kde budou různé scénáře a potom na další zasedání se to zváží všechny ty možnosti a kterou cestou se pustit a co se dá dělat. To je rovněž velice důležitá záležitost pro schůzku našeho ministra zahraničí s Hillary Clintonovou v únoru. Děkuji, pane velvyslan. Děkuji, pane velvyslanče. Já bych ještě rád položil jednu otázku. Totiž otázka se týká té Battle Group. Ta česko-slovenská bojová skupina, jakým způsobem probíhá výcvik a s čím se počítá ohledně nasazení. A snad ještě doplňující otázka paní Anny Gomešové. Děkuji, pane předsedo. Jen jedna jediná otázka. Vzhledem ke včerejšímu rozhodnutí Ruska o tom, že stáhnou své jednotky z Kaliningradu. A také vzhledem k tomu, jak se teď tváří americká vláda, která chce revidovat různé své plány kvůli finančním potížím. Jaké je stanovisko České republiky a předsednictví Evropské unie, pokud eh, se toho skutečně stane? Co myslíte? Děkuji vám. Pokud jde o tu battle group, o tu bojovou skupinu, eh, tak ta bude eh, někde rozmístěna. My jsme připraveni, bude to první její rozmístění a dojde k tomu patrně brzy. A pokud jde o e, rakety e, do Kaliningradu, nebo umístění raket v Kaliningradu a e, souvislost s americkou e, doktrínou e, nedošlo ještě k něčemu. E, zaznamenali jsme, co bylo řečeno, e, novou vládou Spojených států, ale zdá se nám, že i přesto jsou určité myšlenky týkající se možné změněné role radarů pro rakety středního doletu, včetně strategických, ještě to není zcela jasné. Zaznamenali jsme první signály, nebo řekněme, zaznamenali jsme signály bez adjektiv, ale oficiální jednání o e, možných změnách mezi mojí vládou a novou americkou vládou ještě nezačala. Každopádně je to významná záležitost, která se tý, bude týkat jednání mezi naším ministrem a ministrní Clintonovou. A e, z, pokud jde o Rusko, tak je to gesto, nebo my to považujeme za gesto dobré vůle. Každopádně e, člověk musí vzít v úvahu i to, že žádné zbraně ještě nebyly rozmístěny. Děkuji, nevidím už žádné otázky, tedy uzavíráme tuto část našeho zasedání. Srdečně děkuji za účast, pane. a přecházíme do k poslední části našeho zasedání. Nyní se znovu soustředíme na pásmo Gazy a na úlohu Evropské komise ve vztahu um, k pásmu Gazy. Tady prosím, tady představitel Evropské komise Wim Kern. Prosím, slyšeli jsme, co e, o tom míní rada a nyní si vyslechneme, jak se k tomu staví komise. Kdo se vyjádří za komisi, prosím? Das ist ja Tesapsidis. Tady pan Sedapsidis z Relaxu, ano. Prosím, vítám. Pane předsedo, já se jmenuji Lotes Apsidis, jsem v generálním ředitelství Relaxu a jsem vedoucí právě jednotky, která se zabývá Blízkým východem, Středním východem a samozřejmě pod to spadá i pásmo Gazy. Tady, pane předsedo, vedle mě pan Jean-Claude Ero je vedoucím jednotky v těch jiných službách Evropské komise, která bezprostředně se zabývá eh, tím, co se děje v Evropské Mm, společenství eh, po humanitární stránce a eko. Pane předsedo, vážení členové podvýboru, Gaza je zcela samozřejmě v popředí zájmu jednak Evropské komise, ale samozřejmě i občanů Unie. A Evropská unie je, není jediným aktérem na té světové scéně, který se tam angažuje už si možná vzpomínáte, že už 30. prosince v závěrech rady a rovněž v souvislosti s tím, že tam zajela na návštěvu trojka EU, včetně mého pana komisaře, zračí tento zájem. Dále se konalo více zasedání právě na celou unijní úrovni a výzvy k okamžitému klidu zbraní to sice se dostavilo, ale je to zatím na obou stranách unilaterální a velice křehké. Eh, situace je nesmírně křehká. Podle posledních zpráv, bohužel dokonce i dnes ráno jsme slyšeli o dalším raketovém útoku. A příslušné reakci ze strany izraelných, izraelských ozbrojených složek. Tedy situace nesmírně křehká, nestabilní kontakty mezi Evropskou unii s příslušnými orgány v Izraeli jsou velice intenzivní. Rovněž se minulém týdnu konaly schůzky s paní ministriní zahraničí Livny a rovněž s představiteli Egyptu, Jordánska i s palestinskými ministry zahraničí a rovněž s představiteli Turecka a Norska pondělí jsme měli závěry rady a samozřejmě máme i akční plán, protože jednat musíme. A první prioritou komise mezi různými aktéry je zajistit okamžitou humanitární pomoc. To je náš prvořadý cíl. Vypořádat se s problémy a s utrpením civilního obyvatelstva. Kromě humanitární pomoci je mnoho jiných oblastí, s nimiž se chceme nějakým způsobem vypořádat. Další důležitá záležitost je eh, otevření a to trvalé otevření přechodů, například s Egyptem, Rafie, ale rovněž i jiných přechodů, které jsou zcela zásadní eh, důležitosti právě z hlediska Um, dodávek humanitárního zboží a rovněž eh, potravin a eh, pracovníků personálu. Rovněž to bude důležité při obnově Gavi, z níž se občí, počítá poté, co ustanou tato válečná eh, vážné iniciativy. Dále musíme rovněž bojovat s pašováním zbraním a jiných jiným nedovoleným pašováním, což je velice důležité z hlediska bezpečnosti Izraele. Otázka, zda máme v Gaze partnera. To je zásadní věc právě z hlediska rekonstrukce Gazy a rovněž humanitární činnosti. Máme tam představitele, jak víte, my podporujeme prezidenta Abase a Eh, další představitele, ale ti neovládají pásmo gazy, čili otázka vyhledání přiměřeného partnera a smíření nějakých eh, smířujících iniciativ, ta je rovněž prvořada. I když já jsem to umístil až na konec tohoto seznamu všech oblastí, kde musíme být aktivní, je rovněž velice důležité a totiž obnovení mírového procesu, obnovení jednání to je zcela zásadní věc. A my vidíme na vlastní oči, jak důležité je, aby se to, co již dříve eh, znovu rozběhlo. Z bezpečí palestinského státu, aby byl životaschopný, který mu by mohl žít v míru, bok po boku Izraeli. Takže to by byl takový všeobecný úvod, pane předsedo. Samozřejmě já i můj kolega rádi zodpovíme jakékoliv další dotazy, případně něco vysvětlíme, zejména v otázce iniciativ Evropské komise. Jak víte, zrovna nyní pan vysoký představitel Solana v tomto regionu pobývá a zabývá se přesně tím, že se snaží jednat s egyptskými i izraelskými orgány o tom, aby zkusili udržet permanentní klid zbraní a diskutuje s nimi o opatření, které musíme současně, eh, k němž musíme přistoupit, abychom zajistili život eh, obyvatelstva v Gaze. Děkuji. Děkuji. Tady předávám slovo paní Anne Gomeš. Nemáte žádnou otázku? You don't have a, have a question. <laughs> I thought you would. Já jsem se domníval automaticky, že vy otázku budete rozhodně mít. V takovém případě otázku mám já. Podle vašich informací jaké jsou ty nejnáléhavější potřeby místního obyvatelstva a jak tam vypadají vaše priority. Eh, thank you very much. Děkuji vám. Je zcela jasné, že eh, humanitární potřeby jsou teď životně důležité. Přechody jsou otevřené, ale ne trvalé. Například včera a předevčírem byly zavřeny, dnes se znovu otevřely. Otevření přechodů je důležité, protože ty přechody musí být otevřeny stále. Množství humanitární pomoci která nyní přichází, je nedostatečné. Můžeme dát příklad 200 kamionů, které celkem se v průměru na to teritorium denně dostanou. Před blokádou, zhruba před rokem a půl, bylo potřeba eh, nejméně 500 až 600 kamionů. Takže po současné krizi bude potřeba produktů, především pro humanitární potřeby, ale i takových výrobků, jako je potrubí, eh, cement, náhradní díly a další. Eh, to prostě všechno, co je potřeba pro opravu Eh, vodovodních a elektrických sítí eh, bude veliká, protože eh, v Gaze ekonomika teď závisí plně čili ze 100% na zahraniční pomoci. Takže vidíme, jak tom potřebné množství se obvykle zvyšuje. Čili potřebujeme okamžité a neustále otevření všech přechodů a za druhé eh, možnost dodat tam eh, dodávky, které tam jsou potřebné. A za a třetí zde máme kvalitu. Pořád jsou zde určité restrikce týkající se typu nebo druhů zboží, které se tam může dovážet. Je to omezeno na humanitární eh, potřeby, potraviny tedy a e, léky, a, ale jak jsem se už zmínil, i všechny ostatní materiály tam jsou velmi důležité, nezbytné pro obnovu země. A také jde o e, dostupnost e, humanitárních pracovníků, protože tam ještě jsou překážky při udělování povolení, čili je třeba, aby se zlepšil eh, přístup eh, tohoto humanitárního personálu, včetně nevládních organizací. A eh, pak je tady velmi potřebný jeden prvek, který si tak jako neumíme představit, že je to samozřejmá věc, ale je to hotovost, protože je to peněžní, jsou to peníze. Tam totiž úplně vlastně stroskotaly banky. E, peněžní veškeré služby tam jsou pryč. E, Hamas a všichni závisí na přístupu k penězům. A jde o e, tam vlastně jsou peníze jenom pro štáb nebo pro lidi z Anvra ale eh, například eh, úředníci nebo penzisté nemohou žít bez eh, důchodu nebo bez svých platů. Takže tím jsou všichni taky velmi omezeni, protože prostřednictvím mechanismu Pegas není možné provádět převody Eh, peněz. Takže toto omezení tam stále ještě trvá. Možná můj kolega Jean-Claude může přidat ještě některé další informace k tomuto. Děkuji. Ano, já bych možná upřesnil, že ty hlavní potřeby, které jsme v současné době identifikovali, to je samozřejmě potravinová pomoc a Potom ty otázky, které se netýkají potravin, to znamená všechny takové ty otázky základních potřeb, pomoc základních potřeb, obzvláště pro tu populaci, která byla odstěhována a která prostě už se nemůže vrátit do svých domovů, protože jsou zničeny. Takže je třeba pomoci těmto rodinám najít nové bydlení a podpořit ty, eh, kdo se jich ujmou. A dále je také velice důležité zajistit dodávky vody po 18 měsících blokády nebyl dostatek vody, protože nebyly součástky pro opravu a udržování systému poskytování vody a dále Navíc, vzhledem k tomu, že byl ještě zničen během konfliktu, bude třeba udělat obrovské opravy a to je teď problém, protože izraelská vláda nechce dovolit dodávky trubek, které se bojí, že by mohly být využity k jiným účelům. Takže tam je skutečně velký základní problém, protože voda to je taková základní potřeba. Takže to musíme brát v úvahu. Potom se tady mluvilo také o elektřině, o palivech, a tak dále. S tím jsou také potíže, protože je omezen počet kamionů, které mohou v současné době vstupovat do gazy, jak říkal také kolega. A vzhledem k těmto potřebám jsme minulý rok na to dali 60, 73 milionů euro, které jsou ještě částečně využívány za těmito účely a přijali jsme 9. ledna k tomuto urgentní rozhodnutí a komisař Michel teď mluvil o globálním plánu 58 milionů a z toho 32 milionů bude právě do pásma gazy. My budeme rozhodně i nadále sledovat, jaké jsou tam potřeby, co je třeba zajistit. V současné době je tam mise OSN, která hodnotí situaci a podle toho eh, jakým závěrům dojde tato mise. Se pokusíme tomu přizpůsobit eh, naši snahu pomoci. Uvidíme také, jakým způsobem bude vůbec možné tam pomoci. A uvidíme, jestli pak bude potřeba další finanční částky. Dobře, já bych měl pár doplňujících otázek. Ta první se týká hodnocení těch škod. Máte skutečně spolehlivé hodnocení těch škod, toho, co se tam stalo? A další otázka je, jestli jste měli přístup k satelitním fotografiím, abyste mohli provést to hodnocení. A potom, co se týká té mise v Rafahu. Já jsem viděl takovéto mise například v Moldavii, kde se komise hodně účastnila různými způsoby takže co se týká té mise v Rafě, až bude obnovena, bude se jí také účastnit Evropská komise a jakým způsobem? Euh, co se týká toho hodnocení, tak hodnocení provádí hlavně ti, kdo už byli na místě kdo tam byli během konfliktu a kdo tam tedy zůstávají. Je to CIS a další jednotky, které byly jako obvykle všude v terénu. A oni nám tady podali zprávu o tom, eh, kolik domů bylo úplně zničeno, kolik domů bylo částečně zničeno a máme poměrně přesné údaje, které jsme dostali právě od těchto přímých pozorovatelů v terénu. Já jsem zmínil dva hlavní partnery, ale jsou tam další, jsou tam další různé mezinárodní nevládní organizace, které tam zůstaly s lokálním personálem a které i nadále hodnotí situaci škody a potřeby populace a snaží se na to reagovat. Máme k dispozici satelitní snímky z centra z ISPRI, které jsme dostali a které také distribuujeme mezi těmi, kterým by mohli pomoci, ale my sami na komisi je nějak zvlášť nepoužíváme. Eh, just eh, to add, uh, a jen bych tomu dodal, pane předsedo, k té otázce naší účasti v Rafahu, tak a EU BAM. E tak tam je samozřejmě nejdříve potřeba udělat hodnocení, podívat se, jaké jsou tam přesně potřeby. Například také v oblasti poskytování psychologické a sociální podpory. To bychom si měli uvědomit, protože nejméně 50 populace jsou děti pod 15 let. A samozřejmě, že tohle na ně bude mít obrovský traumatizující vliv. Takže oni zvažují i možnost takovéto pomoci a využití nástroje pro stabilitu, který takovýto druh podpory předpokládá. Co se týká tedy uh, opětovného zahájení aktivit EUBAM a RAFA, Evropská unie si to přeje učinit co nejvíce, jakmile to umožní okolnosti. Vy víte, že zaměstnanci jsou v pohotovosti, ale je potřeba tam zajistit bezpečné podmínky. A potřebujeme, aby nám to odsouhlasily veškeré zúčastněné strany. Komise samozřejmě je k tomuto připravena. My jsme se toho účastnili a teď očekáváme výsledky hodnocení škod. Hodnocení škod eh, hraničního přechodu Rafa který byl zasažen těž, těsně předtím, než bylo uzavřeno jednostranné příměří. Takže my se musíme podívat na to, jestli tam došlo k nějakým škodám, tedy k jakým škodám došlo. Rozhodně se tam hodláme angažovat. A my jako komise se rozhodně budeme angažovat i v jakýkoliv dalších misích v této oblasti, anebo kdyby eh, se nějak změnil mandát Eubam Rafa, tak eh, na to také podíváme. Je tam hodně možností. Já jsem zmiňoval už důležitost těch hraničních přechodů. A to nejen eh, proto, že by jim měly proudit eh, věci jako humanitární pomoc, ale také pro komerční účely. A budou-li k tomu vhodné podmínky, tak by snad bylo možné vylepšit tyto hraniční přechody nejen na Rafách, ale také hraniční přechody mezi Gazou a Izraelem. Protože není možné, abychom se vrátili k tomu předchozímu stavu a k situaci, kde dojde k úplné blokádě této oblasti. Je třeba zajistit i nějaký ekonomický rozvoj, který musí nastat po té první fázi, kdy bude pomáhat hlavně humanitární pomoc. A komise bude v tomto muset zahrát důležitou roli. Děkuji. Takže pokud jsem vás správně pochopil, chtěli byste rozšířit eh, působnost eh, té mise v Rafah ještě dál a chtěli byste tam zahrnout i ta ostatní pohraniční, ty ostatní pohraniční přechody. Ano, to by se přála Evropská unie, tak jak je to vyjádřeno v závěrech Rady a samozřejmě jsme v kontaktu se zúčastněnými stranami. Tohle je jedna z otázek, o které například bude jednat náš vysoký představitel. Děkuji. Thank, uh, thank you very much. Děkuji vám. Máte nějaké další otázky? Já vidím, že ne, tak v tom případě vám všem velmi děkuji, že jste přišli a končím zasedání.